Okay, dear members. Dámy a pánové, milí kolegové výboru pro regionální rozvoj, pokračujeme v našem dnešním zasedání s velice zajímavým tématem na našem dnešním dalším programu. Jsem nesmírně potěšena, že mohu mezi námi přivítat dneska odpoledne pro výměnu názoru pana Jurkio Katajnena, místo předsedu Evropské komise a bývalého premiéra Finska od roku 2011 do roku 2014, pokud se nepletu. A nyní je to místo předseda zodpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. Dalším nesmírně vzácným hostem je pan Wilhelm Mouterer, bývalý člen rakouského parlamentu a je to místo předseda Evropské investiční banky od roku 2011 je zodpovědný především za politiku soudržnosti. Dneska dopoledne jsme přijali právě naše stanovisko z společně s, evropským rozpoč- s naším rozpočtovým výborem, který se týká eh, strategického investičního fondu. Víme, že jednání na radě i v komisi již probíhaly v tomto ohledu a poté, co jsme hlasovali společně na našich výborech, budeme Eh, hlasovat o tom v dubnu. Očekáváme, že tato jednání budou pokračovat. my samozřejmě se snažíme zajistit v našem výboru určitý doplňující vztah mezi plánovaným fondem a nově vytvořenou kohezní politikou. Samozřejmě, že využívání finančních nástrojů v rámci politiky soudržnosti, úsilí podporovat malé a středně velké podniky, dále je to přeskum naší strategie Evropa 2020. Toto všechno jsou nebo budou body našeho dalšího jednání a programu, čili skutečně nás čeká hodně bodů do diskuse s našimi vzácnými hosty. Budeme pokračovat a postupovat tak, jak je naším zvykem. Nejprve vystoupí s krátkým příspěvkem naši hosté ohledně stávající i nastávající budoucí práce a poté samozřejmě začneme s koordinátory a budeme moci položit otázky, bude probíhat část otázek a odpovědí. Vši, oba dva naši hosté samozřejmě jsou nesmírně mm, vytížení a proto nesmíme skončit tuto další ča- tuto část našeho programu později než 16.15. Takže bych vás velice poprosila, až si vemete slovo, aby vaše dotazy byly skutečně co nejstručnější, tak abychom mohli využít nejlepším možným způsobem čas, který máme k dispozici. Takže jestli dovolíte, nejprve to bude pan Katajnen, místo předseda Evropské komise, dávám vám slovo. Prosím. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Děkuji za pozvání do vašeho velice důležitého výboru. Velice stručně, jestli dovolíte, poté samozřejmě bych rád eh, vám poskytl více času na otázky, odpovědi. Pokud jde o klíčové principy fondu EPSI, tento fond by měl přinést přidanou hodnotu. Ta adicionalita, to je právě ta velice důležitá funkce, protože Samozřejmě, že víme, že Evropská investiční banka poskytuje asi 60-70 miliard na různé veřejné i soukromé projekty a tento nový fond strategických investic by právě měl být doplňkem a zaměřit se na projekty s vyšším rizikem. Jsou zde dvě Eh, oblasti, a to je především to zaměření na malé a středně velké podniky. Já jsem již navštívil 10 členských států, od začátku letošního roku čeká nás ještě 14 návštěv do konce června. A jedním z takových feedbacků, který jsme napříč viděli na Kypru, i v Německu a v jiných zemích, bylo to, že malé a středně velké podniky nemají dostatečný kmenový kapitál. Ano, mohou získat úvěry, v mnoha zemích ovšem nemají dostatečný kmenový kapitál a tím pádem nejsou schopni získat další finanční prostředky. A toto je jeden, jeden z příkladů, eh, které bychom mohli právě <clears throat> řešit prostřednictvím tohoto fondu, to znamená ty nedostatky na trhu. My se nechceme zabývat oblastmi, kde například banky nebo nějaké soukromé finanční instituce mohou pokrýt tyto potřeby. To znamená, že tato adicionalita je velice důležitá, to znamená reagovat u eh, potřeb malých a středně velkých podniků na ty nedostatky na trhu, no, ale jsou to infrastrukturní projekty. Tam samozřejmě tento fond si bude vybírat, bude si vybírat projekty, které by jinak nebyly uh, zrealizovatelné bez tohoto eh, prvku sdíleného rizika ze strany našeho fondu pro strategické investice, čili toto je nesmírně důležitý prvek. Dále jsou to strukturální fondy, které by mohly být takovým kofinančním prvkem u těch investic, kde právě EFSI poskytne garance, záruky nebo ten prvek sdílení rizika. Čili to by například byli soukromí investoři, který kteří investují své vlastní finanční prostředky a EFSI právě poskytne ty záruky a mm, sdílení rizika a zároveň strukturální fondy budou moci kofinancovat tyto projekty. Čili toto je podle našeho názoru možné a záleží pouze na členských státech, aby se podívali na tyto možnosti. Další prvek, který se týká investiční politiky, je zásadní, aby ten výběrový proces byl nezávislý, aby tam nedošlo k žádnému politickému zasahování do tohoto procesu. Při návštěvě členských států především když jsem měl možnost se setkat se zástupci soukromého sektoru, se investoři vždycky ptali, kdo bude vybírat tyto projekty. A já jsem jim řekl, že to bude nezávislý investiční výbor, ve kterém budou zastoupeni nezávislí zástupci, kteří budou analyzovat jednotlivé projekty a buď schválí či neschválí daný projekt, um, zda teda tento projekt získá či nezíská projektové záruky, nebude tam žádná prealokace, která se týká jednotlivých sektorů nebo geografických oblastí. Všechny projekty, které získají financování z tohoto projektu, budou vybrány pouze na základě meritu daného projektu, jeho kvality. To je nesmírně důležité pro soukromé investory, protože jinak by nebyli ochotní investovat své finanční prostředky a po celý nástroj bychom přišli. Investoři se rovněž vždycky ptají, odkud získáme tyto finanční prostředky, z které rozpočtové linky mm, nebo z které konkrétní oblasti protože oni chtějí samozřejmě předem vědět zdroj těchto finančních prostředků, chtějí znát tento zdroj finančních prostředků. Ptají se, zda dojde k nějakému výročnímu jednání rozpočtového charakteru, který by samozřejmě znamenal velikou nejistotu. A já jsem jim řekl velice jasně, že ten náš návrh je jasný že ty záruky nemohou být založeny na nějakých nejasných výročních jednáních. Oni řekli, pokud tomu tak je, tak to, to je v pořádku. Musíme tedy zajistit, aby jsme velice jasně, transparentně mohli prokázat, odkud a kolik takových finančních prostředků přichází. Někteří tvrdí, že musíme mít ty garance, že v 16 miliard k dispozici místo eh, předseda, eh, můj pan, eh, pan kolega Multerer se o tom zmíní. Zmíní se o tom, že pokud bychom to neměli k dispozici, tyto záruky, tak by to znamenalo obrovské, obrovské problémy nejenom pro jejich banku, ale zároveň by to mohlo mít dopad i na rating um, ehm, EU, čili um, skutečně v rámci EU, čili tento finanční fond, eh, jistě všichni si přejeme, aby jsme měli rychle k dispozici tento fond, aby byl kredibilní, aby skutečně to bylo transparentní, kredibilní, aby ten, pro, aby ten výběrový proces jednotlivých projektů byl nezávislý a skutečně založený pouze na meritu daných projektů, na kvalitě těchto mm, projektů. Pouze poté bude tento fond opravdu funkční a bude moci financovat malé a střední podniky, jakože infrastrukturní projekty. Dále se hodně v této souvislosti hovoří o tom, proč navrhujeme využít CEF nástroje Horizon 2020 jako další zdroje financování. Samozřejmě, že v Evropském parlamentu víme, že je zde lobby pro otevření těchto strukturálních fondů, finančních prostředků ze zemědělství a komise je zásadně proti tomuto tlaku. Proč jsme se rozhodli pro využití horizontu 2020 na nástroje CEF, je ten, že projekty, které získají finanční prostředky z fondu EFSI, že tyto projekty jsou stejné jako projekty, které by právě nástroj facilitace a Horizon 2020 financoval. Čili my si musíme se musíme rozhodnout, například 2,2 miliardy využijeme na výzkum, tím, že použijeme, využijeme určité granty, nebo naopak budeme chtít, eh, řekněme, znásobit finanční prostředky, eh, řekněme desetinásobkem a financovat tyto projekty mnohem kvalitněji na základě rozsáhlejších prostředků, finančních prostředků. Například eh, země s vysokým HDP na hlavu. Ty využívají spoustu různých finančních nástrojů, jsou tam i granty k dispozici, to ano, ovšem využívají mnoho finančních nástrojů. Já jsem nedávno navštívil Kypr, navštívil jsem tam dvě univerzity, a oni mi předložili právě projekty, které prezentují společně s EIB. Oni, protože tato banka má právě um, přístup k finančním prostředkům nebo poskytuje prostředky pro základní výzkum, například v, e, v, na univerzitě v Aix nebo v Marseille ve Francii. Rovněž byli velice potěšení touto spolupráci s EIB bankou. A jakmile fond EFSI bude k dispozici, tak například věří, že i tyto univerzity budou moci získat tyto nové finanční prostředky, především když budou investovat do eh, základního výzkumu, do infrastruktury společně s těmito soukromými investory. Čili byly jste určité obavy toho, že základní výzkum by nemohl využít finanční prostředky z eh, fondu EFSI. Není tomu tak. K tomu již došlo a dojde k tomu i do budoucna. Bude k tomu docházet nadále. Já samozřejmě chápu, že veliká část samozřejmě tohoto výzkumu bude eh, vyplácená, pokrývá, pokryje ji mm, samozřejmě místní vláda a tak dále. Je to, eh, to je pravda, ovšem tato oblast základního výzkumu již benefitovala z těchto finančních nástrojů i v minulosti. Nástroj C a Horizon 2020 představuje asi 70 okruhu 1a a pokud by tyto finanční prostředky nebyly využity, tak by zde byl pouze projekt Galileo a Erasmus. A samozřejmě, že tyto programy by nemohly až tak těžit z finančních nástrojů. Čili plik na úvod, vážená paní předsedkyně. A samozřejmě jsem připraven odpovědět a těším se na všechny vaše dotazy. Děkujeme, vážený pane komisaře. Jistě zde budeme mít mnoho dotazů. A nyní, jestli dovolíte, eh, dávám slovo panu Moltererovi. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Paní předsedkyně, nejprve nedovolte, dovolte, abych vám pogratuloval eh, k tomuto ehm, tomuto tématu, kterého se ujímáte. Jde nám o růst a o pracovní místa a proto bylo jasné, že EIB společně s komisí má velký zájem na tom, abychom co nejvíce přispěli k dalšímu eh, k další podpoře růstu a vytváření pracovních míst. Ale pak je zde ještě další prvek, <clears throat> který je velice důležitý a je to tedy ta průrva v investicích. Víme, že vlastně Eh, v Evropě se investuje v porovnání s rokem 2007 o 15 investic méně, a zatímco jiné země už se snaží eh, dohonit eh, tu původní situaci, tak my stále ještě z té zaostáváme a také ztrácíme konkurenceschopnost. Takže když podpoříte, když podporujete růst a pracovní místa, tak nepodporujete pouze to, aby lidé našli práci, ale také podporujete to, aby se Evropa eh, pozvedla na další úroveň konkurenceschopnosti na světových trzích. Je důležité brát tyto dva prvky společně, to znamená eh, snížit tu, ty rozdíly v těch investicích a také podpořit růst, vytvářet pracovní místa. Toto jsou všechno klíčové prvky této iniciativy. Za druhé, pan komisař Jirky Katajnen řekl, že EIB je zde proto, aby sloužila politickým potřebám, ale také, aby byla eh, aktivní, když eh, jsou problémy na trhích. Víme, že jste tedy ta, <clears throat> ta průrva v těch investicích, víme také, jak funguje ekonomika a na trhu jsme konfrontováni situací, že tedy je jedné, je zde vlastně, ne, že byste, jste byl, že byste byl nedostatek likvidity. Likvidity je dost, ale problémem je to, že jsou zde malé kapacity, eh, mm, jak se vyrovnat s riziky ze strany malých bank. Dále je také eh, veřejná sféra, má také omezené kapacity, jak podporovat investice a v porovnání s ostatními částmi světa máme ještě nedokonale vytvořený trh kapitálových, takže proto je také důležitá ta iniciativa Unie kapitálových trhů. No a dále ještě Junckerův plán navrhuje, abychom se intenzivně zamýšleli nad tím, jak máme odstraňovat překážky, které brzdí investice. Z toho důvodu mm, je tedy EIB pro tuto iniciativu, podporujeme tuto iniciativu a chceme Mm, pomoci plnit potřeby evropských občanů. Evropská investiční banka už teď na tom pracuje ze všech sil. V minulém roce jsme rozpůjčovali asi 77 miliard eur. 70 miliard bylo v Evropské unii. A naší prioritou je podpora malých a středních podniků, podpora infrastruktury, také podpora učeného využívání zdrojů a podpora inovací. To jsou čtyři prioritní oblasti. Myslím si, že <clears throat> nástroj FC je velice důležitý jako další dodatečný doplňkový nástroj, který zvýší <clears throat> možnosti EIB. Jednak kvantitativně, ale i kvalitativně. Jaké je tedy to hlavní téma? Máme zde tedy tento fond FC. prostřednictvím jehož dostaneme takovou záruku, že tedy se můžeme soustředit na rizikovější biznes. A také i to souvisí i s, tedy s nabídkou investičních produktů. Takže mohu pouze potvrdit to, co řekl pan komisař. Za prvé, co je pro nás klíčové? Je to hodnota záruky. To musí být již od prvního dne jasné. Musí to být eh, udržitelné a je to také základní podmínka k tomu, že aby EIB měla stále rating AAA, protože právě rating je naší, nebo tento mm, nejlepší rating je naší velkou eh, eh, silnou stránkou. Za druhé, žádáme vás, abyste jste společně s komisí nás podpořili v tom, abyste byla jakási jenom jednoduchá mm, zpráva, jednoduchý systém zprávy. <clears throat> Možná, když hovoříte s lidmi, kteří mají zájem investovat do některých projektů, tak eh, tam jde o to, že tam musí být profesionální výběr projektů, a také e, zajištění záruky. Nesmí tam dojít k žádné politizaci, protože jinak by to vytvořilo překážku a možná by to celou tu myšlenku potopilo. Další klíčový prvek je podpora adicionality. Na té jsme se shodli s komis, mezi, tedy mezi komisí a mezi EIB, protože to nám dá další pobítky k tomu, jak eh, zavést ten Evropský fond pro strategické inovace co nejdříve do praxe. Komisař hovořil o třech nejdůležitějších věcech. Za prvé, malé a střední podniky. Vidíme na trhu, že je zde opravdu velká potřeba podporu, na podporu malých a středních podniků. Ty jsou nejčastěji inovativní, hodně vyváží a ti mají právě problémy, jak získat přístup k financím. Druhá, druhé, druhý bod je inovace. Inovace, vzdělávání, nové dovednosti, odborná školení. To je další způsob, jak zlepšit úroveň konkurenceschopnosti. Další, třetí bod je infrastruktura. Komise a EIB eh, to chápou tak, že infrastruktura to nejsou pouze železnice, to je třeba i IKT, sociální infrastruktura a to jsou všechno věci, do kterých je dobré investovat. Tak znamená malé a střední podniky, infrastruktura, inovace a pak je to ještě čtvrtá, čtvrtý prvek, který bychom neměli podceňovat. A to je poradní kapacita, poradenství. Protože i nařízení říká, že potřebujeme eh, tento, toto Evropské centrum pro investiční poradenství, aby zde byla porada jak technických odborníků, jak připravit projekt, jak ho realizovat. Dále je zde také zapotřebí poradenství pro přípravu finančních nástrojů, to, co se zaměřuje na veřejný sektor a také tam musí být i možnost budování kapacit na straně eh, protěžků, což budou tedy ti zadavatelé nebo ti realizátoři projektu, kteří budou jak veřejní nebo soukromí. Takže to je další velice důležitý prvek, pokud má být tento systém funkční. Už eh, existuje mnoho iniciativ, například <clears throat> pro EIB je také od začátku svého založení prioritou soudržnost. Je to tedy již od roku 1958. Soudržnost je pro nás stále prioritou číslo jedna a zůstane to také pro nás i nadále klíčovým tématem. FC nemá nic nahrazovat. FC doplňuje stávající nástroje pro politiku soudržnosti. V EIB v loňském roce asi 30 procent eh, peněz plynulo právě na soudržnost. Bylo to asi 25 až 26 eh, milionů miliard. Takže co teď máme dělat s touto novou iniciativou? Chceme zvýšit schopnosti našich stávajících nástrojů v oblasti soudržnosti. Protože když se na to díváme z dlouhodobého pohledu, tak otázka pákového efektu, otázka toho, jak co nejlépe využít veřejné peníze, to jsou právě ty naprosto zásadní věci. Pro mě je Evropský fond pro strategické investice jakýmsi výchozím bodem, který je naprosto zásadní k tomu, abychom, abychom dokázali podporovat politiku soudržnosti v dlouhodobém měřítku. Já se vás snažím zde jaksi přesvědčit, pro EIB zůstává stále politika soudržnosti prioritou. A máme k dispozici různé nástroje, ale v dlouhodobém pro, v dobrodovém pohledu se může vlastně zlepšit účelnost a efektivita těch stávajících nástrojů v oblasti soudržnosti. Budeme nadále aktivní v 28 členských zemích. Nemáme žádné kvóty pro jednotlivé země. Budeme také spolupracovat s jednotlivými eh, orgány členských, eh, úřa, členských států eh, i s různými regionálními a investičními platformami v těchto zemích. Chtěl bych vás tedy zde požádat, zde vás poslance a poslankyně, abyste se s námi do toho pustili, abychom se tedy do provedení tohoto no, projektu pustili co nejdříve, protože potřebujeme tento systém, Evropa ho potřebuje, Evropa potřebuje další systém, jak podpořit, jak nakopnout investice a růst. Děkuji. Děkuji. Pane Molterere, a teď již začneme první kolo dotazů. Nejprve koordinátoři z jednotlivých politických frakcí a pak se mohou ptát i další členové. Nejprve pan Van Nisteroj za skupinu EPP. Děkuji vám. To je dobře, že jste tady oba eh, místo předseda eh, komise a také zástupce banky. Eh, Myslím, že eh, to je to správné portfolio, se kterým jste tady mohli přijít. Dnes eh, samozřejmě je eh, dnem debaty o S5 a my jsme dnes dopoledne měli dlouhé hlasování a toto je takový ten nějaký doplněk after party. Takže my máme své stanovisko a potom eh, přijde ten zbytek. Klíčové ovšem je to, že eh, v nařízení jsme už měli řadu instrumentů, které chtěli nějakým způsobem dostat do hry různé fondy, také jsme opravili finanční nařízení. A pak jsme tady měli ještě další věci. A sice, jak si to eh, způsob, nástroj pro snižování pro horizont. Čili hm, v zásadě nemluvíme o ničem přelomově novém. Já bych eh, rád s vámi pokračoval v debatě o tom, jak v praxi vlastně daří startovat těm operačním programem a um, vlastně používání všech těch instrumentů eh, v členských zemích. Čili mě zajímá, jestli skutečně se to nějak rozjíždí. Ano, my, my jsme tady na evropské úrovni eh, velice příznivě tomu naklonění. Vytvořili jsme ty eh, možnosti, ale v radě je jakási eh, váhavost. My asi budeme schopni se v příštích letech poučit z řady iniciativ a také samozřejmě z toho používání Mm, dalších nástrojů. A nemělo by jedno se snažit eh, vytlačit to druhé, nebo přerazit to druhé. My jsme dnes dopoledne také prohlásili, že bychom chtěli průběžně vyhodnocovat, eh, kam to vlastně směřuje, jak se tomu eh, daří, poněvadž tady je spousta hm, otevřených eh, otázek. Nevíme, jak to bude vypadat. A nás bude zajímat, zda to opravdu přispívá k posilování té sociálně ekonomicko-teritoriální soudržnosti. Čili jsou tady jakési eh, takové ty eh, vyšší principiální body, eh, kterým je třeba věnovat pozornost. A pak je tady další věc, a sice dlouhodoběji, v roce 2020 a později, možná, že nebude třeba úplně přeskoumávat všechno, protože eh, výše rizik je možná důležitá pro určité projekty a jinde zase nehraje tak velkou roli. Já jsem navštívil eh, několik našich investic eh, za posledních deset let a my jsme tedy zjistili, že Eh, všechno bylo vynaloženo správně, investice proběhly bez nějakých pochybení, ale eh, z těch eh, deseti projektů v podstatě běží jenom pět, protože těch pět jaksi přestalo být potřebných. Čili já si myslím, že toto je skutečně důležitá věc, Je to možná ještě důležitější než ta komplementarita nástrojů, které tady máme. Takže já bych vás prosil, abyste eh, se sem vrátili do výboru za půl roku, za rok, abychom se právě o tom mohli eh, pobavit, abychom teda mohli vyhodnotit, jestli eh, to, do čeho jsme investovali, bylo rozumné. Děkuji, pane fanistovi, paní Kryl. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři, pane Molterere. Socialistická frakce od počátku od počátku podporovala investiční program a vlastně jsme po něm volali už v hlubokých dobách škrtu. My tedy eh, to podporujeme co do obsahu, ale když, pane Katajne, neříkáte, Eh, že to nejde jinak financovat eh, bez eh, toho, co jste řekl, že prostě to je kohezní politika, politika zemědělská, tak je jasné, že rozpočty v kohezní a zemědělské politice jsou už dávno rozděleny a kdybyste z toho chtěli něco vzít, tak to by vám členské země nedovolily členské země k financování vždycky řeknou, ano, to je nic nestojí, ale jde hlavně o to, že některé členské země se e, neúčastní. Pokud by tedy e, do toho investičního programu přispělo Německo přímo těmi 8 miliardami skutečně do investičního programu, ne na konkrétní, e, konkrétní projekty, tak to už by bylo daleko vyřešeno více. A prostě není správné, aby v tom horizontu 2020, eh, že aby se financovalo to tež, jenom že tam bude eh, zesílený pákový efekt. To, to tak není, prostě horizont eh, už je uzavřený, že už je dohodnutý a teď máme ten E, e, investiční balíček a opět tady máme dohodu, že chceme financovat e, infrastrukturní projekty. To všem je takové nějaké divné, takové zbytečně namáhavé a proto mm, my jsme se jako parlament snažili najít jiné možnosti financování. A mě by tedy zajímalo to, ten rating 3 a skutečně závisí na těch 16 miliardách, které musíme dát dispozici teď, a nebo e, není tady nějaké řešení, že třeba bychom určitou část toho dali k dispozici teď a potom každý rok něco dalšího. Možná, že tady je více možností, že prostě ty peníze se najdou, ale možná, že ne hned na začátku, takže Možná bychom tady mohli být kreativnější, když eh, naplňujeme ten rozpočet. Samozřejmě těch 16 miliard jednoho dne musí od někud přijít, možná z evropského rozpočtu nebo co, ale je třeba v, té, v tomto případě jasně říci, eh, že jsou to veřejné projekty a eh, jaké tedy budou svalovány. Třeba aby tady nedocházelo třeba k rozporu s cíly eh, eh, eh, strategie 2020. Já nevím, aby tady nebylo politické vměšování, možná jsem tomu správně nerozuměla. Prostě parlament by měl být nějakým způsobem se nějakým způsobem zúčastněn, také tedy v tom fondu Eh, ale pokud já vím, že je to tak, eh, že parlament eh, nikdy nestal na brzdě, když šlo o to dělat něco pro občany. A pak mám ještě jednu otázku. Existuje už nějaká představa, podle jakých kritérií se ty projekty budou vybírat. Já vím, že třeba Německo a možná některé další země už mají hodně dlouhý seznam projektů, <clears throat> které Eh, kterých je více, než kolik jich financováno může být a některé jsou částečně zfinancování, čili jak to vlastně je, k tomu jste mohli možná něco říct. Děkuji, paní Krel Z EKR tady asi nikdo není, zdá se, takže koordinátoři, pan Jakovčík za ALDE. Paní předsedající, pane Katajnene, pane Molterere. Dovolte, abych jménem Alde vám vyslovil díky za spolupráci, děkuji za proběhlou debatu, děkuji panu Katajnenovi, že se opět našel čas mezi nás zavítat. Se domníváme, že Taková ta spolupráce je skutečná vzácnost. My jako ALDE vítáme jakýkoliv příspěvek k růstu a zaměstnanosti a my vítáme strategické investice. Jak jsem eh, řekl, pan Juncker eh, a jeho příspěvek k našemu úspěchu Eh, bude potom hodnocen v roce 2019 a příspěvku k ekonomice, eh, jaký eh, tato iniciativa bude mít do té doby. My tady tuto iniciativu podporujeme i způsob, jak je toto navrženo, slibuje úspěch jakožto zpravodaj pro strategii jadranské, tedy pro jadranskou strategii v EU, eh, bych měl otázku. Tato strategie, kromě členských zemí, to je Itálie, Slovensko, Chorvatsko a Řecko, eh, tak tam patří ještě eh, Srbsko, Bosna, Hercegovina, Černá hora a Albánie, tady další kandidátské země. Z hovořili o možnosti budování infrastruktury a energetiky. Na Balkáně mají velký potenciál eh, obnovitelné zdroje, zejména hydroelektrárny. Pak zde máme projekty na vybudování eh, terminálu pro skapalněný plyn eh, v Forhácku a také v Černé hoře. Také se uvažuje o zapojení italského trhu, který má určité energetické problémy. Ehm, bude možno z tohoto fondu financovat takovéto projekty v členských zemích a kandidátských zemích a jaký bude poměr veřejných a soukromých prostředků protože některé z těchto projektů jsou státní, to znamená, státy se budou účastnit. Eh, pokud byste tady mohli aspoň do z části odpověď. Pan Domarže. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane místo předsedo Kajtanene, vážený pane místo předsedo Mouterere, děkuji za tuto příležitost výměny názoru. Já skutečně doufám, že to bude velice otevřený a užitečný dialog. Jestli dovolíte několik poznámek. Samozřejmě, že můžeme filozofovat do nekonečna ohledně tohoto fondu FC. Ovšem my jsme a mohli jsme a myslím, že i mnoho mých kolegů mm, můžeme mít určité, řekněme, skeptické názory na váš plán. Ovšem měli bychom asi udělat nyní úplně vše proto, aby tento plán fungoval. Já si myslím, že to skutečně dlužíme milionům nezaměstnaných, dlužíme to malým a středním podnikům a samozřejmě i Evropě. Jelikož Junckerův plán je vlastně součástí nebo řekněme jádrem plánu celé komise a kapacit prostě komise reagovat na problémy, právě tato kapacita reagovat na problémy nezaměstnanosti, na problémy pracovních míst a tak dále. To všechno samozřejmě bude hodnoceno tím, jak se k tomu postaví. A to znamená, že je naší povinností udělat vše proto, aby tato iniciativa fungovala. Náš výbor je výborem pro regionální rozvoj. Já jsem sledoval diskuzi, která probíhala trošku i ve výboru ekonom, výboru pro rozpočet. No a my samozřejmě jistě chápete, že se díváme na tuto mm, na tento plán s naším, naším pohledem, pohledem výboru pro regionální rozvoj. A právě s tím jsou spojeny některé otázky. První. Ano. Já jsem to pochopil tak, podle vašich příspěvků, že zde nebudou nějaké geografické podmíněnosti nebo kritéria. No, to znamená, že budeme mít asi těch 350 miliard k dispozici, ovšem my chceme díky těmto penězům odstranit určité rozdíly mezi regiony. Samozřejmě, že ta komplementarita, investice, které budou pocházet z tohoto fondu, by měly konsolidovat ty cíle, které jsme si stanovili v naší regionální politice. My přesně nechceme destabilizovat tuto situaci, protože takové riziko zde existuje. Řekněme, že soukromý investor si nebude zaměřovat nebo nezacíli investice Eh, do jiných oblastí, ale pouze do velkoměst. A samozřejmě, že to není pouze nějakým politickým zásahem, aby, nebo právě takový politický zásah by mohl, řekněme, zde zareagovat právě tímto způsobem. Kam investovat, to znamená do, do regionů, které tvoří poptávku, nebo do regionů, které mají veliké problémy a tak dále. Čili jakým způsobem bychom mohli dosáhnout těchto cílů? Já, abych vám to vysvětlil, já eh, jsem z regionu ultraperiferního, regionu z um, ostrova Reunion a tento plán Junckerů se snaží mobilizovat ekonomické aktéry. A samozřejmě, že to vyvolalo obrovské naděje. Ovšem samozřejmě, že nejhorší naději je naděje, která prostě nebude naplněna. Čili ve všech těchto nejvzdálenějších periferních regionech, které zaostávají, ultra mm, periferních regionech, jaké budou následky? pokud zde nebudeme mít eh, v rámci tohoto Junckerova plánu nějakou koherenci a tak dále. Čili toto je, toto je problém, který bych rád, který bych rád ilustroval naše obavy. Druhá záležitost. Aby to všechno fungovalo, tak samozřejmě do toho musíme zapojit i místní orgány, musíme do toho zapojit orgány na regionální úrovni, protože konkrétně vidíme právě v praxi, že místní aktéři jsou právě těmi aktéry, který, kteří se snaží organizovat ten hospodářský svět, aktéry v této oblasti, přichází s různými návrhy v rámci Evropské pro, Evropskou investiční banku a tak dále. Například u nás ve Francii spolupracuje samozřejmě centrální vláda eh, na přípravě takových návrhů z regiony, které předkládá Evropské investiční bance. A poslední bod – Eh, nesmírně mě potěšilo to, že ten základní výzkum bude skutečně rovněž oblastí, která by mohla těžit z tohoto plánu a fondu. Ano, protože výzkum, inovace, my například jsme byli v Nizozemí mm, eh, právě v tako, mm, mm, měli jsme možnost, možnost navštívit různé podniky, které se zabývají oblasti výzkumu a skutečně z toho by bylo opravdu by z toho mohli těžit a bylo by to velice důležité, čili tato modrá ekonomika, ten růst modrý je nesmírně důležitý, tento potenciál, který v této ekonomice vidíme. To je další oblast, moře, oceány, to je nesmírně důležité pro dnešní růst, růst do budoucna. Různé uh, Víme, že například Indie se chystá investovat hodně do této oblasti, tvoří různé fondy a tak dále. Evropská unie je první velmocí v tomto ohledu a měla by využít této výhody pro mm, ke prospěchu všech regionů, na, um, přímořských oblastí, Eh, samozřejmě přístavu a tak dále. Toto je příležitost, na kterou bychom neměli zapomínat. Děkujeme, děkujeme, pan Omarže a nyní paní Karla, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji oběma místopředsedům EIB a EK. Děkuji za jejich vysvětlení a novou výměnu názoru. Není to poprvé, jak už bylo řečeno, už jsme jich eh, v různých výborech i na plénu absolvovali několik a eh, také rozhodnuto v tomto výboru bylo už dopoledne. Já bych za zelené chtěla eh, potvrdit, že my samozřejmě jsme pro rozsáhlý investiční balíček pro investice do reálné ekonomiky, a to veřejné i Eh, privátní, je třeba posílit kupní sílu a je třeba se trošku odchýlit od eh, politiky škrtů. Jsem ráda, pane Voltere, že jste hovořil o sociální infrastruktuře, protože pokud nás něco skutečně eh, zajímá, tak to je sociální dimenze ekologická dimenze a demokratická dimenze eh, zatím v, tom, eh, v té současné podobě jsou poněkud opomíjeny. Jsou to zkušenosti z politiky soudržnosti a z politiky související se strukturálními fondy. Prostě ne všichni jsou přizváni k rozhodování, zejména tedy lokální a regionální orgány, občanská společnost, sociální partneři a tak dále. Ale také nám jde o cíle. Investice nejsou cílem sami sobě a ne každá investice je dobrá a ne každá je trvalá. Čili jde o to, do kterých sektorů, do kterých regionů a jak, co to přinese občanům. A tady klademe otázku, eh, jak se zajistí eh, navázání na cíle Evropy 2020. Jde nejenom o trvalý růst a Eh, zaměstnanost, ale také o ochranu klimatu a tak dále. To všechno v cílech Evropy 2020 je. Jak tedy eh, zajistit eh, tyto investice, myslím tedy ty sociální investice, o nich jste hovořil, pane Molterere, kde v těch investičních pokynech nebo výběrových řízeních je e, zajištěno to, aby vůbec nějaké peníze šly do sociální infrastruktury, do vzdělávání, do pracovního trhu, do sociálních investic. E, z výboru pro sociální záležitosti a zaměstnanost jsme, eh, tam jsme zažili mm, velmi živou debatu s experty na eh, sociální a pracovní trh, čili eh, je třeba zajistit, aby tyto aspekty byly nějakým způsobem byly zabezpečeny a aniž by se předrozdělovaly peníze do jednotlivých investic těch seznamech, které jsme zatím viděli, tam skutečně těch sociálních a vzdělávacích investic je opravdu málo. Myslení bychom byli tady rádi, kdyby eh, po těch krásných slovech následovala také činy. A tak, jak jste říkali, ty investice eh, v rámci Evropy 2020 samozřejmě neměli bychom investovat do něčeho, co jde proti ním, čili třeba investice do atomové energie nebo do silnic. Všichni známe eh, studii Mezinárodní organizace práce, kde se říká, že potenciál zaměstnanosti tohoto fondu eh, může být eh, vyčerpán pouze tehdy, bude-li se investovat prioritně do regionu s vysokou nezaměstnaností a zároveň to bude doprovázeno masivními sociálně politickými opatřeními. much, madame Damato. Děkuji, děkujeme. A nyní paní Danato, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi námi. Vy jste se před několika dny zmínil o tom, že potřebujeme vysokvalifikované, vzdělané, občany, lidi, aby mohli samozřejmě ehm, reagovat a řešit celou naši problematiku v oblasti ekonomiky, protože máme zde vysokou nezaměstnanost. Výdaje v této oblasti by údajně eh, měly být zvažovány nad rámec toho, co poskytují členské státy. To mě potěšilo, ovšem vy jste se zmínil rovněž o tom, že berete v potaz i potřebu růstu a vývoje, dále jsou to výdaje, které se Eh, zabývají sociální oblastí, je to určitě součást samozřejmě i oblasti deficitu a tak dále. Samozřejmě, že vzdělávání je nesmírně důležité, když chceme přemostit všechny ty teritoriální rozdíly v Evropské unii. Samozřejmě, že vzdělání by mohlo samozřejmě pomoci v této oblasti, zredukovat tyto rozdíly, když hovoříme o ESF, roli ESF tohoto fondu v oblasti vzdělávání jistě potřebujeme určitou míru flexibility, pružnosti, která bude zajištěna i v rámci fondu EFSI. Ovšem tyto nástroje jsou nesmírně odlišného charakteru. My to vždycky zdůrazňujeme na jedné straně ehm, strukturální politika, na druhé straně tyto fondy, to jsou skutečně diametrálně odlišné možnosti. Děkujeme, máme zde ještě pět přihlášených do diskuze. Vyslechneme si další dotazy nejprve. Dobře, ale velice stručně říká paní předsedající, tak aby naši hosté mohli reagovat ještě. Takže paní Spěraky má slovo. Well, uh, I think that the... Já bych položila otázku oběma našim hostům, panu komisaři Katajnenovi i eh, samozřejmě i místo předsedovi EIB. Zda teda, který orgán bude hovořit o té schopnosti jednotlivých projektů? U Řecka například máme veliká finanční omezení. Zda tento fond EFSI bude schopen pokryt určitá rizika spojená s konkrétními zeměmi a druhá část mého dotazu, pokud jde o výběr jednotlivých projektů, zda veme v potaz udržitelnost pracovních míst, o které hovoří Junckerův plán. Zda teda tato udržitelnost bude jedním ze základních kritérií. Děkujeme. Paní Breso je dalším řečníkem. Poprosím vás o stručnost. Ano, děkuji. Děkuji za slovo. Místo předsedové, milí hosté, děkuji za to, že jste mezi námi. A já bych se ráda zeptala, ráda bych vlastně lépe pochopila tu platformu investiční. Jsou to určité, jde o finanční platformy, které koordinují poté nějakým způsobem získají finanční prostředky, koordinují je a myslíte si, že v rámci těchto finančních platform bychom mohli zaručit i financování projektů, které mají pozitivní externality, ale řekněme, na druhé straně jsou to projekty, které nemají až nějakou, řekněme, nesmírně rychlou návratnost. Hm, jiné projekty mají naopak rychlejší návratnost, čili hm, bojím se, abyste prostě hm, u některých, některých projektů vlastně mm, ta nedostate, nedostatečnost těch, těch pozitivních dopadů by mohla mít i dopad na poskytování těchto prostředků. Ano, děkuji, děkuji za slovo. Další řečník. Mnoho, ano, samozřejmě e, jistě dotazů zaznělo podobně i ve konu, ve výboru pro rozpočet, my, především po naší rozpravě o pozměňovacích návrzích. Ta hlavní otázka zní, odkud přijdou tyto finanční prostředky, ovšem já nebudu opakovat tento dotaz, to by otevřelo pandořinu skříňku. Strukturální fondy a fond EPSI, propojení mezi těmito fondy. Protože v různých dokumentech, to je můj dotaz, že v různých dokumentech se hovoří o tom, že zde neexistuje žádný mechanismus, že by tento fond mohl eh, eh, eh, že, že by strukturální fondy mohly přispět ke k tomu celkovému kapitálu fondu EFSI. To jsem se dočetl v některých dokumentech. Ovšem, že údajně bychom mohli um, uh, FSI propojit s EFSI na úrovni jednotlivých projektů. To nechápu. Čili máme určitý fond k dispozici, soukromí investoři jsou k dispozici, nemáme žádný politický vliv, si představíme si, nebude tam žádný geografický prvek, toto jsou veli, oba dva velice důležité prvky, čili investoři přijdou z různých oblastí, jsou to projekty spojené s vysokým rizikem, proto chtějí mít investoři kvalitní záruky z garančního systému a poté začnou organizovat konkrétní projekty. Otázka zní, a co strukturální fondy? Jak si můžeme představit propojení mezi těmito fondy? A to je eh, rovněž následu, vlastně doplňující dotaz k těm platformám finančním. Mohl byste, mohli byste nám to prosím vysvětlit, protože jsou dvě vlastně verze. To znamená samostatné působení a druhé doplňkové působení těchto fondů. Proto bych rád poprosil o objasnění. Děkujeme, pane Olbrchte. Pan další kolega? Ano, velice stručně. Uh, pan Miltenburg. Kritéria investice údajně spíše do těch společností do 3000 eh, zaměstnanců. Ovšem jsou zde různé společnosti, podniky, které mají problémy um, při financování, dále jsou to ty benefity pro malé a středně velké podniky. Proto bych se rád zeptal, proč je to tak arbitrární rozhodnutí, to znamená pouze pro ty podniky do třech tisíc zaměstnanců. To znamená, že velké podniky by nemohly těžit z těchto záruk. Děkujeme. Děkujeme a nyní pan Bogovič, opět poprosím o stručnost. Děkuji za slovo. Je, kajty od úspěcha. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já rovněž podporuji tuto myšlenku, protože se domnívám, že úspěch Evropského parlamentu i komise je závislý od tohoto projektu, takže vám přeji hodně zdaru. Několik dotazů. První. Národní banky pro rozvoj budou hrát nějakou roli, především pro malé a středně velké podniky v tomto ohledu. Druhý dotaz. Podporuji to, co řekl kolega Jakovčič. Měli bychom nalézt společné projekty, například eh, různé plynové terminály pro skapalněný plyn na Jadranu, na severu, mohlo by to samozřejmě řešit i určité environmentální problémy. A dále je to otázka energetické unie, které by to mohla pomoci. Já pocházím ze Slovenska, máme tam problémy, pokud jde o boj proti původním. Mohlo by se EFSI využít navíc k těm fondům, které využíváme tímto způsobem, abychom například investovali do eh, této ochrany, která eh, obvykle přichází z kohezních fondů, mohli bychom využít i prostředky z EPSI, protože zde nejsou nějaké ekonomické výhody, které z toho plynou. Prevence ovšem samozřejmě víme, je mnohem lepší než nějaká pozdní reakce a když už máme Eh, ekonomické škody. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní bych ukončila tuto část otázek a odpovědi, aby naši hosté mohli odpovědět na většinu těchto dotazů. Já skutečně věřím, že to není poslední výměna názoru s našimi hosty. My jsme několikrát samozřejmě se o tom zmínili, že bychom se rádi setkávali na pravidelném základě a budeme mít možnost ještě hovořit o výsledcích, které se týkají fungování tohoto fondu. Prosím, pan Katajnen. Sorry, I... No, děkuji, já tady začnu. Já se omlouvám, protože opravdu musím vystoupit pouze stručně, protože mám ještě jiné povinnosti, musím odejít. Za prvé, ten fond FC nevyřeší všechny problémy. Musíme se na to dívat rozumně. Když se podíváme na ty částky, kdežto EIB ta vlastně eh, dává se 77 miliard každý rok na ty projekty. Například v loňském roce financovali se eh, školy ve Spojeném království. Takže celá řada projektů je prostě vhodných na, na tu každodenní <clears throat> činnosti, které vyvíjí EIB. A ESI to vlastně pouze doplní, je to něco navíc. Dále, další možnosti, jak financovat EFSI. Když bychom vzali okruh 1A, CES, Horizont 2020, ehm, pokrývá 75%, takže vlastně zbyde pouze Galileo a Erasmus. Když bychom začali vyjednávat s 28 členskými státy, 28 parlamenty členských států, tak já opravdu se nejsem jistý, aby se nám to podařilo do konce června tato jednání zakončit. Bylo by to dost obtížné. Dále, ratingový eh, rating. Standard a Poor už nám snížil rating. Kvůli tomu, že, že existuje 25 miliard nesplacených uh, účtů z to je vlastně v jedné části a pak tam jsou ještě nějaké další oblasti, takže nemůžeme na sebe brát to riziko, že tam vlastně bude nějakých dalších 16 miliard, u nichž neřekneme přesně odkud eh, poplynou, protože jinak by to bylo riziko, že náš rating, rating EU, eh, také bude snížen ze strany ostatních ratingových agentur. A to znamená, že by potom by se zvýšila cena peněz a dopadlo by to hlavně na různé zranitelné země. To bych opravdu neslehčoval, je to velice závažné. Takže musíme jasně říci, odkud ty peníze poplynou a kdy a kam. Dále základní výzkum plus finanční nástroje. V horizontu 2020 je 77 miliard, to jsou zdroje. Je to o 8% více než před dvěma lety. Dnes chceme vzít 3,5% na to, abychom navýšili výzkum. Už jsem říkal, že jsem navštívil několik univerzit, které využívají občas finanční nástroje a které by také chtěly využívat tyto finanční nástroje i v budoucnu. Dokonce i na Kypru, který je v relativně náročné finanční situaci, mi řekli, že soukromý sektor chce eh, se podílet na některých projektech, vláda se také chce účastnit některých projektů, nicméně nemají možnost eh, získávat úvěry víme, jaká je situace na Kypru. Takže <clears throat> je důležité stavit se k tomu s otevřeným hledím. Takže bude také dobré, pokud tam budeme mít ještě více těch zdrojů. Pan Omerže řekl, že je zapotřebí ty zdroje směřovat do oblasti, kde je nejvyšší nezaměstnanost jsem si jistě, že tak tomu tak bude. Ale podívejme se třeba na malé a střední podniky. Ty problémy jsou všude podobné, na něm v Německu, ve Francii, na Kypru. Je tam prostě těm podnikům chybí kapitál a chybí jim přístup k financování. Takže bez ohledu na geografickou pozici je to podobné. Infrastruktura výzkumu. Tam, tam to většinou záleží na místech, kde jsou univerzity ale potřebujeme ještě zainvestovat v chudších oblastech, abychom tam posílili růst. EFSI sice nemá nějaký systém e, prealokace, ale zaručí, že se budou používat investice v různých částech Evropy pro různé druhy <clears throat> potřeb a pro, z toho důvodu je také důležité, že se bude to Evropské centrum pro investiční poradenství. Umožní to každé členské zemi, aby těžila z tohoto nástroje. Hmm, bude zde možnost poradenství členským státům. A je také důležité, aby právě ty méně rozvinuté oblasti těžily z fondu EFSI. <clears throat> Paní Damato, možná došlo k určitému nedorozumění Není to tak, že, jsem, že bych nechtěl započítávat vzdělávání do toho pravidla podle pro výpočet deficitu. Já bych spíše navrhoval, abychom vzdělávání, výzkum, aby toto všechno se tam nezapočítávalo. To by bylo ideální, ale to by nám pak nevyšlo v tom celkovém rozpočtu. To je ten důvod, proč právě nechceme využívat, nebo proč chceme využívat veřejné finance. My nechceme, aby členské státy zvyšovaly své zadlužení. Proto spíše chceme přitáhnout soukromé investory. Chceme snížit to zatížení daňových poplatníků, takže chceme spíše v budoucnu podporovat soukromé investory, než eh, využívat, nebo využívat ty soukromé investory, než ty veřejné. Paní Spiraky se ptala, Ehm, jak, to, jak by to bylo s Řeckem. Já jsem říkal, eh, je to tak, že EFSI se týká právě i zemí, které mají, eh, které jsou ohrožené rizikem. To je právě výhoda, že některé země prostě jsou rizikové eh, z investičního pohledu a EFSI právě to riziko bude krýt. Děkuji. Já budu stručný. Otázka pana Nisroje. Máme zkušenosti s tím smíšeným financováním, s takzvaným blendingem. Také si třeba vzpomeňte na projektové bondy, to rovněž děláme. Také máme se třeba iniciativu pro malé a střední podniky, je to tedy decentralizovaný systém, třeba Španělsko, Malta, Portugalsko, tam eh, to jsou země, které to používají, Španělsko je na tom nejlépe. Od roku 2007 do roku 2013 jsme tam eh, investovali 19 miliard prostřednictvím spolufinancování strukturálních fondů, takže té soudržnosti si věnujeme už teď poměrně hodně. Druhý, kom- druhý komentář. EFSI nenahrazuje EIB. EIB bude i nadále vyvíjet činnosti, které vyvíjela. A EFSI nám dává ještě dodatečné extra možnosti k další činnosti. Jak je to s tou zárukou? Až eh, zahájíme činnost, tak vezmeme riziko na sebe na celé investiční období, což třeba u in, nějakých infrastrukturních po, um, projektů může být 10, 20 nebo 30 let. Potřebujeme tedy záruku, že když začneme s těmito činnostmi, tak bude k dispozici ta záruka v plné výši. Protože to musí být, um, pokud soukromým nebo veřejným investorům řekneme, že ty peníze, že, že se vlastně každý rok znovu o tom bude rozhodovat, odkud se budou brát peníze na tu záruku, tak to nebude fungovat. A z toho důvodu vás chceme požádat o podporu, protože to je naprosto klíčová věc, ta záruka. Za druhé, evropské politiky jsou pro EIB takovým vodítkem. My nejednáme jen tak na zdař Bůh. Víme třeba, jaké jsou ty směry Horizontu 2020 když se podíváte, jak se vyvíjely činnosti EIB, tak eh, před lety třeba jsme se vůbec nesoustředili na malé střední podniky, nebo jsme se nesoustředili v minulosti na otázky změny klimatu. A dnes zde máme třeba věci, jako je účinnost zdrojů, a dnes eh, ta účinnost zdrojů tvoří asi čtvrtinu našich aktivit. <clears throat> Dále, výběr projektů. Má, používáme obvyklou proceduru pro výběr projektů, která se používá v EIB, ale navíc je tam ještě speciální investiční výbor, který se bude zabývat tím, zda pro ty jednotlivé projekty bude schválena záruka. To je klíčové. Takže ten, eh, ta, ten postup výběru, ten dělají naši odborníci, naši eh, specialisté. A pak je, pak je zde vlastně ještě ten další výbor, který ještě rozhodne, zda tam bude použita záruka. Pan Jakovčič. Tento EFSI fond bude pro 28 členských států, ale EIB působí i mimo EU. Máme zde určité přeshraniční projekty, to je možné. Například eh, zde máme speciální facility, které mohou podpořit přeshraniční iniciativy. Nicméně ta EFSI, ten Evropský fond, ten se soustředí na 28 členských států. Otázka soudržnosti a EFSI. Ještě znovu chci říci, že EFSI je dodatečný nástroj, extra nástroj. Co se týká třeba sektoru IKT, pokud hm, máte nějaké velké město, tak tam nic nepotřebujete, protože v tom velkém městě se investoři najdou. Ale pokud chcete třeba rozšiřovat širokopásmový internet na venkově, tak už potřebujete nějakou speciální podporu, aby se to dalo realizovat. Mm, další příklad. Nedávno jsem hovořil s komisařem pro zemědělství Filem Hogenem o rozvoji venkova a shodli jsme se na tom, že právě rozvoj venkova je velice důležitý. Také jsem hovořil i s Gř Mare, protože i oni si uvědomili, že právě je důležité, aby s námi spolupracovali a že spolupráce s námi je klíčová pro možnost další podpory. <clears throat> Dále. Řekl jsem, že tedy tam bude spolupráce s institucemi, z každého členského státu. Není to tak, že každý členský stát má svou banku pro rozvoj, takže jsem řekla, že budeme spolupracovat s institucemi. Ta spolupráce bude široká, už teď eh, používáme ty příslušné orgány jako zprostředkovatele, aby dále půjčovali malým a středním podnikům. Mohli bychom také využít třeba vnitrostátní příspěvky na projekty, nebo bychom mohli třeba spolupracovat s různými investičními platformami takže to jsou velice důležití partneři. Paní Vana, chtěl bych ještě jednou něco možná vysvětlit znovu. EIB nevytváří žádné projekty. EIB bude projekty financovat. Takže je důležité, jak jste právě říkala, aby v praxi existovali profesionální partneři. Chtěli bychom například intenzifikovat spolupráci s regionálními aktéry, aby věděli, jaké, jaký potenciál je ve spolupráci s EIB. Také je velice důležité, že pan Juncker, když v loňském roce představoval tuto iniciativu parlamentu, že EFSI je pouze součást celé té strategie pro podporu mm, investic. Pak je zde třeba věci jako kapita, eh, unie kapitálových trhů a tak dále myslíme si, že vás také můžeme přesvědčit tím, že vás budeme informovat, že budeme vést různé diskuse, jako je ta dnešní diskuse. Já velice rád eh, třeba pravidelně mohu mezi vás chodit, protože je opravdu důležité, abychom vás přesvědčili, že vytváříme přidanou hodnotu. Příklady infrastruktury, o kterých jsem hovořil, ukazují, že opravdu ten potenciál je mnohem vyšší, než jak jste třeba i sami očekávali. Infrastruktura, inovace, to je další příklad. Chtěla bych ještě mimochodem říci, že my už třeba teď investujeme vzdělávání, financujeme třeba univerzity. To je také něco, co můžeme dělat už teď a EFSI nám k tomu ještě zvýší možnosti. Spolupráce eh, mezi EFSI a ESIF ano, takže to může být tedy ta speciální investiční platforma, pak to také může být forma spolupráce s malými a středními podniky, pak ten speciální kompas. A ještě poslední komentář. Chtěl bych říci, že FC se bude soustředit na malé a střední podniky, ale my také podporujeme i velké firmy, jak jste se na to ptali. Ale z toho trdního, strčního pohledu vidíme, že to jsou právě ty malé a střední podniky, které potřebují velkou podporu, protože velké firmy ty mají přístup na kapitálový trh, mají zkušenosti, mají likviditu, Eh, což ne vždy ty, ty menší firmy mají. No a pak to opatření na ochranu proti povodním, jste se ptali, ano, tak eh, to děláme v některých eh, členských státech, používáme nástroj blending, spolupracujeme se strukturálními fondy, ale musím říct ještě jednu věc velice jasně, to je má zkušenost v minulosti, když chcete peníze na protipovodňová opatření, tak musíte mít speciální strategii pro celou zemi protože jinak vlastně zavedete nějaké opatření v jedné části země, které nebude v souladu s nějakým opatřením, které se používá třeba v jiné části země. A tady jsme velice přísní. Chceme vám poskytnout pozitivní podporu, ale máme také právo někdy říci prostě, že ne. Ne, ty, nechceme dávat eh, peníze na špatné investice. A toho principu se držíme, protože my jsme banka chceme své peníze zpátky. A to se nám podaří pouze, pokud se bude investovat do rozumných projektů. Děkuji vám. Dovolte, abych poděkoval našim hostům jménem všech členů výboru a slibuji, že vás opět brzy pozveme. Minutu přestávka. bye May I ask you for silence? Tak eh, prosím, eh, klid v sále. Budeme pokračovat dál. Okay, we continue with our... Budeme pokračovat v programu k bodu eh, výměna názoru k politice soudržnosti a marginalizovaným komunitám. Spravodajem je paní Terry Reintke, která nám předložila návrh zprávy a já jí dávám slovo. Děkuji, paní předsedající ono vlastně to, co máme, je spíše pracovní dokument, to není ještě skutečně návrh smlouvy, ale e, bylo to rozdáno a rozesláno. Trošku bych e, promluvila o souvislostech. Jde o nové finanční období 14 až 20, e, přičemž byl zde požadavek, aby také marginalizované komunity byly silněji zohledněny. A my tedy touto zprávou chceme právě implementovat tento, eh, tento princip. Marginalizované skupiny byly už zmíněny EIF eh, eh, před třemi lety a lecos bylo implementováno. Nyní k tomu přistupuje ještě to, že za krize je vidět, že marginalizované komunity eh, po celé Evropě strádají více než většinová společnost. Důsledky jsou eh, závažné a kohezní politika může být úspěšným nástrojem, jak k tomu čelit. Eh, také máme závažné rozpočtové problémy a tady eh, de facto eh, krize nám tady trošku ubírá schopnosti inkluze těchto komunit a tak dále. Čili to všechno je třeba vzít v úvahu a je třeba vyprodukovat určitá doporučení, která je možné, eh, které je možné sáhnout se na evropské úrovni. Eh, při přípravě toho pracovního dokumentu jsme se zaměřili na partnerské dohody v operačních programech, které už byly uzavřeny. A Máme tady pracovní informace od různých institucí, také pracujeme eh, s dalšími skupinami věnujícími se politice soudržnosti a myslíme si, že je velice důležité, aby byli zastoupeni také zástupci právě těchto marginalizovaných skupin. Hovořili jsme zároveň s radou nevládních organizací, a třeba jak Kirchen město, odkud pocházím já a další eh, města a obce eh, v okolí byly také zahrnuty, eh, poněvadž momentálně se potýkají se značnou emigrací z různých zemí, včetně tedy značných populací Romů. K obsahu tak především v titulu hovoříme o marginalizovaných komunitách či skupinách. Na počátku debaty my jsme debatovali o tom, zda bude třeba přijít nějakou jasnou definicí, co to je ta eh, marginalizovaná komunita. Rozhodli jsme se, že nebudeme tu definici eh, dělat příliš exaktní, ale spíše že budeme to zahrnovat eh, pracovní podmínky, životní podmínky a tak dále. A mm, prostě, že se budeme tedy eh, zabývat více faktory, spíše než, že bychom měli jasnou definici. Také eh, v celé zprávě budeme uplatňovat nediskriminaci a, a systematické úsilí o zrušení zdrojů nerovnosti. Jednou ze skupin, kterým se věnujeme především a hodně se o ní debatuje, jsou Romové v Evropské unii. Ve zprávě se obecně chceme zabývat problémy anticigánismu v Evropské unii a také Eh, to chceme dát do souvislosti s politikou soudržnosti a eh, chceme eh, to anticiganismus uvádět ve veřejné povědomí v členských zemích. Také chceme se soustředit na dostupnost veřejných služeb v marginalizovaných komunity, komunitách a také bychom chtěli eh, zavést něco, čemu říkáme welcoming service, tedy uvítací služba, eh, aby eh, mm, jaksi ten přístup k využívání politiky soudržnosti byl přívětivější. Velmi důležité pro zahrnování marginalizovaných komunit do politiky Eh, soudržnosti je zapojení eh, principu marginalizace a mm, myslíme si, že ta dostupnost veřejných služeb to je eh, přístupem neexkluzivním, ale explicitním a je cílem, aby to bylo přínosem právě této komunitě, ale také, aby to posílilo veřejné Eh, služby v celé společnosti. Také eh, je tady boj proti korupci a zneužívání prostředků. Eh, zejména tedy tam, kde se politika soudržnosti a fondy soudržnosti používají pro marginalizované komunity, tak tam dochází ke korupci a dalším jevům. Struktura zprávy bude odpovídat různým fázím politiky soudržnosti. Chceme se zaměřit na eh, sepisování eh, těchto politik, jak se eh, dojednávají dílčí dohody, partnerské dohody a zjistili jsme, že tedy v některých členských zemích ty partnerské dohody vůbec neobsahují problematiku marginalizovaných komunit, což ovšem musí být. Princip partnerství se aplikuje už na přípravné fázi a etický kodex eh, taky. My jsme de facto eh, o tomto kodexu eh, debatovali a musíme říct, že i v občanské společnosti je do značné míry neznámý. To je velký problém. My bychom chtěli zajistit, aby eh, během eh, tvorby eh, respektive distribuce těchto soudržnostních fondů, aby i už zde byl princip partnerství zapracován, včetně tedy těch marginalizovaných komunit. Z našich debat vyplynulo, že je třeba přistupovat k problematice integrálně, Máme zde pozitivní úspěšné příklady, kde je tedy vidět, že je možné k tomu přistupovat z různých aspektů, s využitím různých fondů, lze vytvářet projekty, eh, které jsou také diferenciované a eh, k projektům, eh, které jsou nejčastější, patří vzdělávání, bydlení, zdravotnictví Čili tam máme také tomu odpovídající různé fondy. Také eh, bychom chtěli doporučovat pozitivní zkušenosti, jako třeba eh, rozvoj pod taktovkou komunity nebo integrovaný teritoriální přístup a to by mohlo být úspěšné eh, zejména v souvislosti s marginalizovanými komunitami. Ve zprávě bude třeba také zdůraznit budování kapacit, protože toto se často opomíjí, e, tedy nedostatek administrativní kapacity v členských zemích, to skutečně souvisí hodně s marginalizovanými komunitami. No a když si s tím poradíme, pak by tedy ty marginalizované komunity mohly mít e, velmi aktivní roli problémům, o nich jsme hodně debatovali i v tomto dokumentu, je otázka mainstreamingu. To by mělo být tématem eh, nejenom prostřednictvím článku 9.2 do eh, tedy se všeobecný ustanovení, ale eh, mělo by se dávat roli také v jiných oblastech kohezní politiky. Domníváme se, že jde o téma vysoce horizontální, které může přispět v různých oblastech politiky soudržnosti. Velmi důležité je a dosud nedostatečně ošetřené je eh, to, že zde chybí dlouhodobé výhledy. Mnohé z plněných projektů nejsou udržitelné, nepřežijí období financování a toto je třeba řešit, aby e, se ke všemu přistupovalo dlouhodoběji. Co se týče období sledování, tak to se projevilo jako velmi důležitá věc, poněvadž v současné době to monitorování eh, zatím není často příliš eh, kvalitní. Eh, de facto se prostě jenom vyplňují formuláře, jak nám mnohé organizace nevládní říkají. Chybí tady kvalitativní přístup k hodnocení těchto projektů, zejména z hlediska udržitelnosti v dlouhodobém horizontu, čili tady zbývá ještě skutečně mnoho, mnoho práce v oblasti sledování. My se domníváme, že sledování eh, marginalizovaných skupin eh, by mělo být takové, že eh, jejich vlastní zástupci by měli být v těch monitorovacích orgánech. To, aby mohli sami říci, jaký vliv to má na jejich komunity. No a ještě poslední bod, který chci zdůraznit, je networking a jeho potřebnost. Proč? Protože eh, vidíme, že nám zde chybí zkušenosti, že nám zde eh, chybí účinnost v práci jednotlivých skupin, sdílení osvědčených postupů a podobně. Jak vidíte, vložili jsme toho spoustu energie a vášně, e, také mnoho práce do tohoto pracovního dokumentu. A já se velice těším na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a zástupci nevládních organizací, kteří Eh, mají mnoho znalostí v této oblasti. Já se velice těším na vaše připomínky, doplňky, kritické poznámky. Eh, do příštího úterý kdy máme další setkání stínových zpravodajů. Děkujeme. Já jsem se, ano, spletla, je to pracovní dokument, není to zatím ještě návrh, ovšem poté, co jste mi to takto krásně vysvětlila, tak myslím, že jste pěkně připraveni. A nyní, pokud jde o stínové zpravodaje, prosím, paní Bord, máte slovo. Um, thank you very much. Děkuji za slovo. To bylo skutečně nesmírně zajímavé. Ideologický přístup z, této, z tohoto hlediska je podle mě velmi zajímavý k této studii. Já vítám naši iniciativu. Ráda bych poděkovala zpravodajce i za její, její skupině za stávající práci. Já s paní zpravodajkou souhlasím v tom, že potřebujeme strategický přístup eh, v oblasti kohezní politiky těchto problémů. Vítám hodnocení dlouhodobých udržitelných dopadů EU projektů, které jsou financovány z EU, fondů na, mm, v rámci jednotlivých komunit a takový ten otevřený přístup k marginalizovaným skupinám. To rovněž vítám. Velice často jsme v minulosti bohužel nechápali potřeby toho, abychom byli otevření, nápomocní těmto marginalizovaným skupinám, především když máme k dispozici finanční prostředky na konkrétní projekty, které by měly reagovat na skutečné potřeby přímo na místě. Možná právě proto nedochází k dostatečnému využití těchto prostředků. A ty pseudo nevládní organizace, byste se o tom sice nyní nezmínila, ovšem tato obava zasněla ve vašem dokumentu a já s tím souhlasím. Já pracuji s takovými sociálními podniky přímo na místní úrovni a měla jsem možnost se setkat s takovými pseudo organizacemi a myslím si, že bychom měli udělat mnohem více pro to, abychom zastoupili ty skutečné, solidní eh, organizace přímo z terénu, které jsou ochotny pracovat na této problematice. Dále je to explicitní zmínka o, sociál, o místní společnosti eh, při designu i financování těchto projektů projektů, mm, především budování kapacit, udržitelnost těchto projektů. Udržitelnost je podle mého názoru možná největší výzva, nejdůležitější důvod, proč bychom se měli zabývat těmito programy, zajistit udržitelnost programů v rámci našich marginalizovaných komunit. Jestli dovolíte, otázka možná se již trochu to objasnila v tom přehledu, v dokumentu se nehovoří o definici marginalizovaných skupin skupin, ale spíše o tom, že, bu- že nebudete využívat je strukturální exkluzi, přístup ke vzdělávání, zdravotnictví, že budete vycházet spíše z těchto problému. Já si myslím, že by, souhlasím s vámi v tom, že bychom vlastně přišli určitou příležitost v tomto ohledu. Tento dokument se zaměřuje na určité příklady romskou menšinu a zde bych vás požádala objasnění, paní zpravodajko jak, ehm, do jaké míry bychom měli přistoupit k těmto konkrétním příkladům. Jakožto stínová zpravodajka bych ráda využila této příležitosti a obránila pozornost, obrátila pozornost na kulturní projekty, které využívají mezikulturní výměny, dialogu pro zlepšení sociální inkluze marginalizovaných skupin a které by mohly lépe obecně pomoci napom- napomáhat ehm, sociální soudržnosti tato zpráva by měla věnovat pozornost lidem s postižením, mladým lidem, dětem, ohroženým chudobou, dětem žijícím v chudobě. A samozřejmě, že i genderově citlivý přístup bychom měli vzít potaz, jakož i periferní a venkovské oblasti. A těším se samozřejmě na další spolupráci s paní zpravodajkou na tomto tématu. Děkujeme a další stínový zpravodajové, pan Jakovčič je zde, takže prosím, dávám vám slovo. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení kolegové, kolegyně, já jsem zrovna obdržel tento dokument, ovšem jelikož jsem takový rychlý, čtenář, tak eh, mohu říci, že tento dokument eh, obsahuje, potýká se s problémy romské menšiny v Evropě. To je problematika, o které já jsem se zmínil i na plenárním zasedání. Já jsem jeden z těch, kteří znají velice dobře tuto problematiku Romů. Já jsem vedl Eh, já jsem u nás eh, působil na místní úrovni, na Istrii, hodně jsem spolupracoval na různých integračních projektech Romů. Některé věci jsou zde zmíněny způsobem, který bychom ještě měli prodiskutovat. To je jistě jeden z důvodů, proč eh, se naše kolegyně rozhodla připravit tento dokument. Romové Ovšem jsou pouze jednou z těchto marginalizovaných komunit, eh, které máme v Evropě. Proto bychom se měli snažit eh, do toho začlenit i jiné skupiny. Například eh, občany bezdomová, žijící v chudobě. Já jsem měl možnost diskutovat se zástupci združení lidí eh, bez domova. Dále je to problém Afričanů, afrických migrantů, jiných menšin, marginalizovaných menšin, čili neměli bychom se smíňovat pouze o rovech 95% tohoto dokumentu se právě zabývá problematikou romské eh, menšiny. Jistě musíme jim pomáhat eh, všemi různými možnými způsoby, ovšem jsou zde i jiné projekty, které pomáhají řešit tuto problematiku. A já nechci, aby tato zpráva, mm, zpráva, která vlastně by měla odrážet naši problematiku výboru REGI, a ne tuto eh, problematiku, která se týká menšin. To si myslím, že by asi nebylo správné. Já bohužel nebudu schopen se zúčastnit eh, schůzky ve čtvrtek, protože budu v Chorvatsku, ale my jistě přispějeme k tomuto dokumentu, připravíme k tomu naše poznámky. Děkujeme, pan, pan Nisterloj chtěl vystoupit, ano, děkuji. Děkuji. Já. Joachim Zela, eh, místo předseda eh, bohužel nebude moci vystoupit k tomuto tématu a proto bych rád řekl, že toto je téma, které nás zneklidňuje. Vy jste byla schopna skutečně velice rychle se zhostit tohoto tématu a připravit eh, dané podklady. Hmm. Došlo k úpravě nařízení v tomto ohledu a členské státy nyní mohou na základě toho jednat. My jsme se zaměřili na regiony konvergence, jsou tam zapojeny všechny členské státy, které by měly pomáhat marginalizovaným skupinám a měly by financovat tyto projekty z našich finančních prostředků. Pamatuji-li si správně, tak myslím, že tam je asi těch 6% regionálních fondů, eh, fondů, fondů pro regionální rozvoj, které se mohou využít tímto způsobem. Ovšem, pak jsme zjistili, že pouze nikoli, nebo pouze v několika případech skutečně došlo k využití těchto prostředků, čili je zde rozdíl mezi tím, co máme k dispozici, těmi nástroji, finančními zdroji, a na druhé straně tím, co bylo poté nabídnuto služby na místní úrovni. A proto bych byla rád, kdyby se paní kolegyně mohla věnovat podrobněji této problematice, čili jaké, které byly ty e, nejdůležitější problémy. Hovoříme zde o romské menšině, jistě je to nesmírně důležitá skupina marginalizovaná. Samozřejmě u nás v Nizozemí máme spoustu různých organizací, které se věnují této problematice, diskutují problémy Romů. Dále jsou to různé projekty v oblasti vzdělávání, bydlení. A právě na tyto body bychom se měli zaměřit. Ano, měli bychom zde eh, udělat mnohem více, to je pravda. A měli bychom zajistit to, že to, co eh, v rámci sociálního fondu, regionálního fondu, hm, zeptat se, proč nejsou tyto prostředky z těchto fondů využívány na regionální úrovni, na místní úrovni. Znamená to, že tito lidé nevědí, jakým způsobem využít tyto prostředky nebo dostatek určitého vůčiho postoje ze strany členských států u uplatňování těchto fondů. Čili podívat se na to podrobněji, protože nyní se vlastně nacházíme někde v poločase celé problematiky. Měli bychom se snažit problémy jasně konkrétně vyřešit a zároveň požádat do členských států, aby skutečně i na lokální úrovni, na takzvaná ta teritoriální proximita ta je nesmírně důležitá. O tom se ten Monitorování, hodnocení přímo na místě, aby probíhalo přímo na místě v terénu u těch projektů. My samozřejmě se můžeme podívat na celou problematiku na naší úrovni, ovšem měli bychom vytvořit určitou společnou strategii, přispět naší troškou do mlína a ostatní úrovně by samozřejmě doplnily ty ostatní aspekty celé strategie. A poté samozřejmě můžeme pokračovat eh, s tímto tématem a dostat ho až na jednání plenárního zasedání. My nechceme přijít s zprávou eh, v okamžiku, kdy již mm, o tom nebudeme moci diskutovat. Ne, my chceme, aby ta rozpráva byla mm, řádná, aby probíhala rozsáhlým způsobem. Děkuji vám za pozornost. Thank you, thank you, and um, Madame Damat. Ano, děkuji, nyní paní Damato, prosím. <clears throat> Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegyni za pracovní dokument, který nám poslala. Začnu ze zadu. A mám připraveno několik komentářů k té poslední části dokumentu. To znamená, je zapotřebí zapojit všechny účast, všechny zúčastněné strany z členských států, sociální partnery, nevládní organizace, organizace občanské společnosti a tak dále. To je velice důležitý princip, zejména když hovoříme o nutnosti eh, zavádět takové, taková opatření, která mají snižovat eh, sociální problémy marginalizovaných komunit. V tom eh, hovoří se zde, že už je zde celá řada iniciativ, Například možnost využívat z Evropského sociální, Evropský sociální fond, Erasmus+, Plus různé programy občanství, takže jsou zde další eh, možnosti eh, také místní rozvoj, založení na partnerství a tak dále. Ale já nerozumím tomu, jestli ty nástroje, které už teď jsou k dispozici, byly využívány a jak byly efektivní. Zda jsou vhodné pro tyto úkoly, zda jsou eh, přiměřené. Sociální vyloučení souvisí také s rasismem. Velice často jsou v Evropě přítomné tyto jevy. Takže souhlasím s vámi, že to je důležité téma a myslím si, že to je naprosto zásadní, aby zde byla spolupráce mezi komisí, členskými státy a také mezi místními a regionálními orgány, aby se dařilo optimalizovat využívání fondů. Jde také o kvalitu těch prostředků. Také potřebujeme možná více prostředků, jak se dostávají ty prostředky k, lidu, k lidem od roku 2010, například jak to pomáhá k bydlení. Myslím si, že to je dost eh, také, bylo by také dobré, aby nám komise dala více informací 24. února jsme předložili otázku komise. Jak je to také s posilováním kapacit uvnitř samotných marginalizovaných komunit? To si myslím, že by bylo také dobrým výchozím bodem, abychom dokázali tedy pak eh, dosáhnout nějakých matatelných výsledků. Děkuji. <clears throat> Ano, děkuji. Chci se zeptat, zda ještě někdo další se chce vyjádřit. Pan Bokovič, prosím. Děkuji za slovo. Děkuji za představení této zajímavé zprávy. Mě toto téma, toto téma sleduji a chci se také na něm podílet. Vycházím i ze svých zkušeností. Byl jsem totiž celou řadu let starostou ve městě, kde byla velké, velká romská populace. Hmm, jsou tam různé problémy, například eh, mm, mladí Romové se často podíleli eh, na trestné činnosti, eh, místní lidé, mm, tam byly určité neschody. Měli bychom využít takové možnosti, jako třeba zakládání mateřských škol, pro romské děti. Protože víme, že ta integrace Romů má probíhat už od nejútlejšího věku, také musíme mm, zlepšovat životní podmínky. Je důležité, aby ti, kteří se dnes e, narodí, tak aby v budoucnu žili už v běžných podmínkách. Toto všechno se musí dostat až na evropskou úroveň. Nemůžeme souhlasit s tím, aby lidé žili v nepřijatelných podmínkách. Pokud ty nepřijatelné podmínky nezměníme, <clears throat> tak eh, se to vlastně nedá <clears throat> řešit. V Evropě se teď eh, zdvíhají velice takové ošklivé eh, jevy. Není to nutně namířeno pouze proti Romům, ale musíme se s tím vypořádat. <clears throat> když vycházím ze svých zkušeností, tak mohu říci, že zásadní je také rozdělit eh, odpovědnost na základě subsidiarity. Politikové nesmí přemýšlet pouze o zisku, když eh, budou zavádět projekty. Musí jim opravdu jít o to, aby se zlepšila postavení těchto komunit. No a co se týče subsidiarity, tak musíme také podpořit i místní úroveň, regionální úroveň a i tyto dvě úrovně musí převzít odpovědnost, včetně evropské úrovně. Když jsem byl starostou, tak jsem vždy propagoval takový přístup. Hmm, pokud lidé eh, žijí tak, že tam je tedy eh, jak, jak romská, tak neromská část obyvatelstva, jak tam tedy musí hledat ty prostředky, jak eh, to zlepšit. Také bude lepší nebo lehčí garantovat investice, když tam bude nějaký vnější proud, zdroj financování, mm, protože tedy města nebudou muset využívat své vlastní rozpočty, mohou využít i jiné zdroje. Toto jsou problémy, které existují všude v Evropě v různé míře, v různé podobě. Ale já jsem velice rád, že Evropský parlament se toho ujal a že se bude snažit o to, aby se situace v budoucnu zůstala. Já toto budu aktivně podporovat. Děkuji. Nyní paní Smolková. Děkuji za slovo. Já promluvím stručně. Jsem velice ráda, že jsme dostali tento pracovní dokument. Těším se na zprávu a s potěšením jsem si vyslechla paní zpravodajku je to velmi zajímavý bod programu i se souvislostí se včerejším bodem miniplenárky, sice to bylo mezi 10. a 11. večer, ale tehdy se z pléna ozývaly velice kritická slova na to, že marginalizované skupiny, konkrétně Romové, využívají, e, zneužívají eurofondy nebo čerpání eurofondů. Takže toto téma podpora marginalizovaných skupin bude velice důležitá k tomu, aby se ukázalo, jak to vypadá ve skutečnosti. Sice si nemyslím, že ta chybovost nebo zneužívání je větší než třeba v jiných oblastech, tak tato zpráva nám dá reálný pohled na to, jak to vypadá ve skutečnosti. Pocházím ze Slovenska, konkrétně z Košic, asi každý zná eh, sídliště Luník 9, kde je na jednom sídlišti, že je asi 6 tisíc Romů, takže já se také hlásím paní zpravodajce, budu s ní spolupracovat a mohu třeba předložit eh, údaje za Slovenskou republiku. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Takže mohu teď já se také k tomu vyjádřit. Eh, jako členka výboru budu hovořit bulharsky a chtěla bych také promluvit o svých zkušenostech a o svém názoru. Chtěla bych vystoupit v diskusi, protože otázka marginalizovaných komunit je jedno z největších problémů, které se musí řešit i v mé vlasti v Bulharsku. Jsem si dobře vědoma toho, že Bulhaři, kteří odchází do jiných členských států, jsou tam považováni za imigranty. Vím, že také jejich přítomnost někdy vytváří problémy. A to se, to, to vlastně tak platí typicky právě na <clears throat> imigranty z východní Evropy. Chtěla bych se soustředit na potřebu integrovat marginalizované komunity, zejména vzděláváním a školením, odbornou přípravou. Na to bychom se měli soustředit i ve zprávě. Musíme také zlepšovat investice do možností bydlení, životních podmínek, pardon. Ale to nestačí. je důležité, aby se také změnil způsob myšlení lidí těchto komunit, aby ti lidé také měli větší možnosti účastnit se sociálního, ekonomického a politického života. Oni se také toho budou moci zúčastnit pouze tím, že budou vzděláni. A na to bych se rovněž chtěla soustředit ve zprávě. Chtěla bych, aby text zprávy se zaměřil právě na prvek integrace marginalizovaných komunit prostřednictvím vzdělání a také odborné přípravy. Budeme-li se soustředit na vzdělávání a odbornou přípravu, podaří se nám postupně ty problémy marginalizovaných komunit řešit. Namísto toho, aby se ty problémy dále kupily. Nejedná se pouze o romské skupiny, o romské komunity. Jsou to další takové mar- marginalizované komunity, které se přesouvají ze země do země, nemají přístup ke vzdělání a postupně se dostávají na okraj. Takže děkuji, to tedy byl můj příspěvek, co by členky výboru. Ještě někdo se chce přihlásit do diskuse? Omlouvám se, nevidím vaše jméno. Pan Sver, prosím. Eh, pan Milan Zver, pardon. Paní předsedající, hm, vy jste eh, mě eh, přiměla a k tomu, abych řekl pár slov. Já jsem byl ministrem školství a romská otázka byla dlouhou dobou centrální otázkou mé práce. Zemena v učňovském eh, školství bychom se měli snažit integrovat romskou společnost, romskou populaci. Nicméně je třeba se postarat eh, velmi brzy také o děti, aby mohly navázovat sociální vazby v eh, základních školách. My jsme se zabývali otázkou, jak romským, romským dětem věnovat více pozornosti, jak to udělat, aby se jim ve škole dařilo eh, lépe. Také jsme vymysleli roli romského mentora, eh, který by se o tyto děti dále staral ve školkách, ve školách, aby chodili do školy, dělali domácí úkoly. A byl to velmi efektivní projekt a podpořen s evropských, z evropských eh, fondů. Já myslím, že eh, tady máme určité možnosti, o které bychom se mohli podělit eh, v otázce integrace Romů do společnosti. Že by tě říci, že se to netýká jenom Romů, ale také dalších marginalizovaných komunit, tak možná, že by bylo lepší ten koncept celkově rozšířit. Děkuji a jestliže už si nikdo nepřeje eh, k tomu něco říci z poslanců, dáme slovo zástupci Evropské komise z DG Employment a z DG Regio paní Björnsen a paní, pan Dekersmaker z DG Empl, pan Ulmo z DG Regio. Eh, přejete si k tomu někdo něco říct? Někdo z vás? Prosím. Já, já jsem eh, z DG Employment. Děkuji vám moc, byla to eh, velice zajímavá debata, zajímavá iniciativa. A sice, že eh, sociálně ekonomická koheze není možná bez integrace marginalizovaných komunit. My uznáváme tedy skutečně eh, všechny ty výzvy, které jste vypsali do dokumentu, těch je opravdu hodně, ale my samozřejmě máme eh, určité, eh, tedy v rámci nového nařízení se už některé těchto, z těchto problémů vyřešily, nebo tedy řešily se jimi a řeší se nadále ty Eh, prostředky tady jsou, eh, jsou více soustředované na konkrétní politiky a jejich naplňování v národní strategii. Eh, máme tady silnější investiční prioritu v těch marginalizovaných komunitách, což ovšem samozřejmě neznamená, že bychom vylučovali mainstreaming, to je také velmi důležité. Nové nařízení podporuje princip partnerství, s tím, eh, že eh, aktivní zapojení je nutné na všech, eh, ve všech stádiích, ve všech fázích programu i zde v parlamentu. A nové nařízení také reguluje posílení angažma nevládních organizací. My tedy doufáme, že s novými regulacemi, novými nástroji se podaří vyřešit některé z těchto nových výzev. Bylo by dobře, kdybychom, kdybyste v té zprávě rozlišovali mezi předchozím programovým obdobím a tím současným, protože, jak jsem řekl, některé z těch mm, překážek z minula už eh, budou řešeny Eh, ty další problémy vy samozřejmě znáte. Eh, chtěl bych zdůraznit, že zde platí sdílené řízení, tak aby se mohli zapojit všichni, se to týká. Děkuji. Eh, řečník z TKRKIO. Praktická otázka. Mohli byste nám prosím říct, jaký je další harmonogram projednávání? Prosím, děkuji. Ano, děkuji vám, paní Rentke. Chcete odpovědět? Tak především děkuji za zpětnou vás pomožná, abych e, začala s tou nejpraktičtější otázkou. Tak, e, návrh zprávy ve výboru by měl být 4. a 5. května. To bude tedy ten náš příští krok a hlasování to by se mělo ještě před prázdninami a v září do pléna. Tak já myslím, že tady zasněla řada kvalitních příspěvků a my samozřejmě na ně budeme pamatovat při mm, sepisování zprávy. Dovolte několik komentářů ke konkrétním bodům. Aby bylo jasno, prosím, v dosavadních debatách jsme se bavili nejenom se zástupci romských organizací, ale také se dalšími, například Fiaca, Solida, sociální platforma, čili to jsou skupiny, které, to jsou platformy eh, zastupující mnoho marginalizovaných skupin. Ovšem uvědomili jsme si přitom, že eh, Romové jsou největší menšinou v Evropské unii a často také nejvíce exkludovanou a diskriminovanou. To jsme chtěli, aby zaznělo jasně v pracovním dokumentu. A jak jsem řekla, sledujeme ten explicitní, nikoli však exkluzivní přístup, čili tady bude zapojeno mnoho různých skupin. E, dosud tedy e, se snažíme proskoumávat, ale doufám, že tady budeme spolupracovat e, s komisí a dalšími. A sice hovořím o analýze dát o tom, jak byly ty prostředky vynaloženy v minulém období, ale také už v tomto novém. A ano, to nové nařízení se snaží řešit některé z těchto problémů. Nicméně, pokud se zaměříme na partnerské dohody a operační programy, které byly schváleny v novém programovém období, tak pořád tam přetrvávají některé problémy, o kterých se budeme muset Eh, zabývat, ale to nestačí přijmout předpis a je po problému. No. Eh, a tady sněla otázka, jak to spojit či skombinovat s jinými finančními mechanismy a jedním z těch návrhů, které zde zazněly, je eh, iniciativa pro zaměstnanost a otázka tedy, jak ji lze využít způsobem, eh, jež by řešil marginalizované komunity. Také eh, paní předsedkyně zdůraznila to velmi důležitou věc zaměstnanosti a teď je třeba se zamyslet nad tím, jak eh, skombinovat různé možnosti financování. Co se týká agendy a citlivých bodů, tak k tomu této zprávě se bude vyjádřovat také výbor ženský je důležité to zmínit. A také eh, eh, v souvislosti s těmi dalšími fondy, tak to se bude eh, týkat Evropského sociálního fondu a k tom také bude zpráva. Doufám, že se budeme účastnit jejího vypracovávání. Velmi důležitá věc, která zde byla zmíněna, je školský rozměr. To znamená, vzdě, eh, školství, zaměstnanost, zdraví a bydlení, čili to jsou oblasti, kde je možné zlepšovat eh, postavení marginalizovaných skupin, eh, přičemž je budeme zapojovat do debaty na každé úrovni, v každém stádiu debaty. Jak to řekl pan Nestoroj. Je to o eh, marginalizovaných komunitách, nicméně eh, mělo by se tomu dostat eh, řádné a důstojné místo na naší agendě. Já chci říci, že toto je věc, která zajímá Evropský parlament. Včera jsme jednali o Mezinárodním dni Romů. To by mělo být něco, tedy celá tato problematika Eh, těchto komunit eh, mělo by to být skutečně eh, diskutováno s vyšší, vyšší prioritou. Děkuji vám. No a teď postoupíme dál na našem programu a naším dalším bodem je debata a posouzení návrhu stanoviska ke zprávě směrem integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví v Evropě. Spravodajkou je paní Andrea Cozzolino. Eh, hlavním výborem je výbor kulturní a my k její zprávě budeme zapisovat stanovisko. Hlasování proběhne v květnu a mm, chtěli bychom do pondělí 13. dubna v poledne eh, stanovit eh, termín pro pozměňovací návrhy, tak abychom mohli hlasovat v květnu. Kulturní dědictví eh, to se skládá z různých regionů v Evropě. Je to velice důležitá problematika Eh, pro lokální kulturu, lokální umění. Komise loni eh, vydala eh, sdělení k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví a parlament se rozhodl vypracovat zprávu z vlastní iniciativy, včetně našeho stanoviska k ní. Toto Stanovisko vydáváme, protože politika soudržnosti je důležitá pro financování kulturních projektů. E, v programovacím období do roku 13 e, bylo investováno víc než 6 miliard eur do kulturních projektů. Tady to je jenom eh, takových pár údajů a já eh, jsem si jistá, že pan Kocorino nám k tomu řekne eh, více. Velmi stručně. Čili v tomto kontextu politiky soudržnosti, politika soudržnosti skutečně představuje největší příspěvek finančních zdrojů k této záležitosti. Jde o otázku nesmírně silného, důležitého sektoru v této oblasti. Kultura je nesmírně důležitá záležitost, je to součást identity Evropské unie. Celý tento sektor je samozřejmě důležitý z ekonomického hlediska, protože tvoří hodně bohatství, prosperity, pracovních příležitostí a zároveň samozřejmě pomáhá tvorbě malých a středně velkých podniků, které jsou často nesmírně inovativní Samozřejmě, že se můžete čerpat rovněž z výhod cestovního ruchu na regionální úrovni, na národní úrovni. Mnoho kulturních projektů je tudíž důležité pro celé regiony. Fondy, o kterých jste se zmínila, paní předsedající, tyto finanční prostředky, které máme k dispozici, jsou právě prostředky které pokrývají různé oblasti v rámci politiky soudržnosti. My připravujeme pouze stanovisko. Výbor pro kulturu je hlavním výborem v této oblasti a my zde zmiňujeme tři hlavní body v našem stanovisku. První bod když srovnáme národní, regionální plány v této oblasti, vidíme, že Evropská komise plánuje využívání zdrojů v tomto sektoru a bohužel tento přístup se zaměřil na velké infrastrukturní projekty. My jsme trochu kritický k tomuto výběru. Já si myslím, že by se mělo být určitě to propojení s těmi pěti miliony eh, u památek mimo UNESCO a 10 milionů pro památky a projekty, které jsou na seznamu UNESCO. Samozřejmě, že alokace zdrojů to je jeden z problémů. Komise věnovala obrovskou pozornost například Pompejím. Toto je projekt, který vyvolal obrovskou pozornost. Je to ovšem projekt, který vyžaduje mnohem více než 5 nebo 10 milionů, které jsou zde stanoveny jako určité benchmarky. Například tento projekt, konkrétní projekt v Pompejích, tam skutečně budete potřebovat ehm, finanční prostředky asi 100, 120 20 milionů. To jsou prostředky, které jsou pouze k dispozici na úrovni státu, čili tyto hranice, tyto prahové hodnoty 5-10 milionů podle našeho názoru jsou nesmírně omezující, nesmírně nízké. Dále je to problematika, o které jsme před chvíličkou hovořili, a to je integrace. Integrace této politiky. Fond pro soudržnost je samozřejmě důležitým zdrojem finančních prostředků a jak to propojit s například různými iniciativami pro mladé, jak to propojit se soukromým sektorem. Pokud chceme skutečně zachránit kulturní památky, je zde mnoho iniciativ v soukromém sektoru, které by nám mohly napomáhat, které by nám mohly znásobit tyto komunitní fondy tím, že získáme privátní, soukromé finanční prostředky k dispozici pro záchranu památek. A třetí záležitost, nesmíme nikdy zapomínat na propojení všech evropských politik, například Horizon 2020, nové programovací období, pro rok 2014-2020 propojit tyto projekty, propojit tyto fondy tak abychom nepřišli se dvěma různými přístupy k těmto dvěma oblastem. Čili toto jsou tři hlavní body našeho stanoviska. Já se těším na příspěvky všech kolegů, těším se na rozpravu a samozřejmě jsem ochoten vzít potaz, zapracovat veškeré vaše návrhy. Toto ovšem byly takové hlavní body, které bychom chtěli, hlavně, hlavní signály, které bychom chtěli vyslat z našeho výboru REGI pro výbor, eh, který se zabývá kulturou kulturou. A nyní děkujeme, říká paní předsedající, pan Zver má slovo. Prosím, děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte, abych poděkoval, abych poděkoval zpravodaji za popis celé problematiky. Ano, potřebujeme komplexní přístup. Já jsem členem výboru pro kulturu a zde jsem náhradníkem, čili já budu hlasovat pro stanovisko i pro to usnesení. Ovšem, jestli dovolíte, já budu hlasovat pro, pro to usnesení, ne pro stanovisko. Komise mohla být trošku ambicioznější při přípravě tohoto návrhu. Například i samotný název této zprávy, komplexní přístup, to zní tak trošku metodologicky. Možná bychom mohli hovořit o ekonomickém potenciálu kulturního dědictví, v Evropě, protože kulturní dědictví má nejenom ekonomický potenciál, ale zároveň formuje identitu. Lidé si tvoří různé identity, individuální, regionální, národní, evropskou. A veliká souča- velikou součástí tohoto kulturního dědictví by měla být právě ta evropská dimenze, kterou bychom měli rozvíjet. Samozřejmě, že ekonomický potenciál na ten rovněž nesmíme zapomínat, tvorba nových pracovních příležitostí a tak dále. Je s tím propojena i kohézní dimenze. V regionech vidíme mnoho kulturních perel, skutečně skvostů v regionech, které bohužel zaostávají ve vývoji. Čili kultura to je prvek, jenž umožňuje Evropě stát se konkurenceschopnou v rámci této nově vytvořené geostrategické situace. Ekonomicky řečeno, vojensky řečeno, asi nejsme nějak eh, nadměrně eh, silný pokud je o zahraniční politiku a tak dále, naše populace stárne. Ovšem to, co máme, je právě tato kulturní síla, nejenom kulturní dědictví, ale i produkce, která zde probíhá u nás, filmový průmysl, filmové odvětví. Tam jsme na druhé příčce eh, ve světě. My eh, například eh, publikování knížek na prvním místě globálně sportovní záležitosti, šampionáty, olympijské hry, kde získáváme nejvíce medailí. Dále je to skutečně kvalita života v Evropě, která by měla být ochráněna i do budoucna. Čili, co jsem tím chtěla říci? Nejde pouze o materiální, kulturní dědictví, jde o určitý životní styl, jenž vedeme v Evropské unii. Měli bychom zdůraznit i tuto dimenzi samozřejmě, že zeláme máme Europeanu, digitalizace eh, našeho kulturního dědictví. O tom bychom se měli rovněž v této zprávě zmínit a nezapomínat ani na potenciál Junckerova investičního plánu, než nabízí různé možnosti. Pan zpravodaj se o tom zmínil. Čili já jsem nesmírně rád, že hovoříme o tomto tématu, je to skutečně průřezové téma Dva výbory se zabývají, analyzují tuto problematiku v současné době. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Pan Jakobčič má slovo. Paní předsedající, Lidé, kteří se zabývají budoucnosti, hovoří, že Spojené státy se změní na shopping centrum, a Azie na industriální oblast, Afrika bude turistickou oblastí a Evropa bude muzeem. Já s tím nesouhlasím, a všem je samozřejmě docela negativní, když se podíváme, když si uvědomíme, jakým způsobem se lidé, kteří se zabývají budoucím vývojem, dívají na tyto kontinenty. Já si myslím, že bychom se měli snažit, měli snažit samozřejmě přispět ke kvalitě tohoto důležitého dokumentu, přispět za náš výbor především, když si uvědomíme to, že naše kulturní dědictví je světoznámé. Je to skutečná koncentrace památek na seznamu UNESCO. Je to hmotné, nehmotné kulturní dědictví, které se nachází v Evropě. To je skutečně něco úžasného a měli bychom opravdu aktivně působit v této oblasti, aktivně se zúčastňovat na tvorbě této zprávy. Čili já osobně udělám za sebe vše, co bude v mých silách. Děkuji. Paní Renke má slovo, prosím. Eh. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zpravodaji za návrh zprávy. My se rovněž domníváme, že jde o záležitost nesmírně důležitou, chránit kulturní dědictví v Evropě. A když jsem si četla tento text, tak mě napadlo, že bychom chtěli zdůraznit ještě jednu věc. Zrovna se se o tom rovněž zmínil, nejenom zaměřit se na ty velké kulturní projekty, ale poukázat i na to, že kulturní nebo iniciativy kulturního hlediska v kreativním sektoru rovněž mohou mít nesmírně pozitivní dopad na místní úrovni pro místní rozvoj, například, že představují možnosti ekonomického růstu a že v těchto oblastech bychom se měli podívat i na to, jakým způsobem podporovat místní projekty, menší projekty. To jsou právě často ty projekty, které by mohly nakopnout ten vývoj a na druhé straně vlastně zajistit eh, tu záchranu kulturních památek. Jedna věc, ještě mě napadla investice do kulturního dědictví je nesmírně důležité a já si myslím, že díky tomuto stanovisku bychom mohli udržet tu hybnou sílu celé problematiky když budeme hovořit o nařízení, které se týká této problematiky a říci, že chceme, aby investice do kultury představovaly prioritu pro Evropskou unii. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající, ještě paní Demato. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já rovněž bych ráda poděkovala zpravodaji za stanovisko. Dovolte takovou nejprve pozitivní poznámku, poté negativní. Toto je stanovisko které se zaměřuje na potenciál kulturních projektů, protože ty podporují podnikatelského ducha, podporují výzkum, malé a střední podniky, ESE e projekty nebo finanční prostředky z tohoto fondu by právě mohly posílit ochranu kulturního dědictví, více úrovňová zpráva, řízení, subsidiarita, to vše bychom se mohli využít. Ale je to ta platforma Valor, která by se měla rovněž zapojit do této problematiky, abychom využívali tyto projekty nejenom pro Erasmus+, ale například právě tyto finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, kolik můžeme využít v této oblasti. A negativní poznámka, zaměření se na velké projekty, ale to asi není úplně nejlepší přístup, to, že se zde zmiňujete o Pompejích, to si myslím, že není úplně nejvhodnější. Proč to říkám? Protože komisařka Krecu zúraznila to, že je zde určité riziko možné ztráty těchto finančních prostředků. Je to obrovský projekt, 70 milionů z EU fondu 35 z národního kofinancování, což v realitě znamená 47 Ehm, to, že ze 47 příkladů jsme vybrali pouze dvě a jsou zde i určité právní požadavky na využívání finančních prostředků tohoto konkrétního projektu. Možná není úplně nejvhodnější zaměřit se na tento veliký projekt, ale spíše na ty projekty, které představují udržitelný rozvoj do budoucna. Děkujeme, děkujeme. Říká paní předsedající, paní, paní Ward, já si myslím, že to je nesmírně zajímavá, plodná rozprava důležitá rozprava. Ano, trošku je zde určité riziko že toho, že se budeme zabývat pouze um, minulosti a nebudoucnosti a snažit se konzervovat či chránit určité památky v současnosti. Možná zde chybí zmínka o tom, jak se můžeme z minulosti poučit eh, tvořit lepší budoucnost. Nesmíme zapomínat na to, že je zde mnoho kulturních památek, kulturního dědictví v Evropě vazbě, které představují i určité připomínky, řekněme, méně vzletné minulosti Evropy. A zatímco se Evropa opětovně definuje a vidíme zde riziko, skutečné riziko extremistických sil, asi bychom měli identifikovat a začlenit a i jak si se snažit obrátit pozornost na některé právě památky svědomí Evropy, které existují nejenom osvětím, ale i jiné kulturní oblasti kulturního dědictví, které se věnují různým problematikám minulosti. Před několika dny jsem navštívila Budapešť a navštívila jsem takové maličké muzeum, um, které se věnuje mučení tajných služeb v minulosti a mělo to na mě obrovský, obrovský dopad. Skutečně mm, si myslím, že je naší povinnosti v tomto ohledu zachránit a zachovat právě taková místa, která nám připomínají, proč Evropská unie vznikla. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní pan, pan Mr. Roy. Ehm, Děkuji, budu stručný. Naše stínová zpravodajka paní Maletič ehm, zde není, ale dala mi k dispozici své poznámky. Něco z nich už vlastně zaznělo. Nemohu říci, že Evropa je opravdu nesmírně rozmanitá. A když hovoříme dnešní době o nových politikách, tak hovoříme o takzvané inteligentní specializaci. Usilujeme v souvislosti s tím také o zrychlení učebního procesu. Také přemýšlíme, přemýšlíme o tom, jak využít ty památky, ať už to jsou třeba architektonické stavby nebo třeba nějaké mm, tradice nebo nějaké takže přemýšlím o tom, jak to co nejlépe využít. Třeba <clears throat> přemýšlíme o tom, jak využít ty četné památky ve prospěch komunity, nebo jak to nějak využít i třeba k obchodním účelům. Itálie je bohatá na památky, překypuje památkami, no ale pak to také musíte udržovat všechny ty památky a to je hm, <clears throat> nákladné. Pak jsou zde otázky, jak eh, vlastně moderně využívat ty památky, jak je nabízet cestovnímu ruchu. Pak třeba i, jsou zde i muzea. Takže otázkou je, jak náš výbor pro rozvoj regionů může více ten stávající nástroj propojit se znalostní ekonomikou, jak tam také zavést tu takzvanou inteligentní specializaci. Tento nový přístup. Také je dobré, že zde máte komplexní přístup. Je možné využít regionální fond ESF nebo dokonce i námořní fond, pomysleme třeba na pobřežní oblasti, protože nemusíme myslet pouze na podporu rybolovu na rybaře, ale také třeba na to, jak uchovat některé mm, pobřežní oblasti. Také pak tam můžete přitáhnout turisty a můžete zaměstnat více lidí v těch oblastech. Komise celou všech, celé tyto, celou tuto oblast monitoruje a musíme se zamyslet také nad tím, jak vypadá ten proces monitorování. Myslím si, že ta nová regulace se musí eh, moudrým způsobem provádět. Zůstávají zde určité nedopovězené otázky. Máme k dispozici údaje z minulého období a teď to musíme porovnat. Zda ta čísla půjdou nahoru nebo dolů, jak je to třeba, třeba s počtem partnerských dohod, jak je to s operačními programy. Na to bychom se měli zeptat komise a měli bychom žádat komise, aby vše monitorovala a aby nás aktivně informovala. No a pak je ta skutečnost, že je těch 5 milionů eur. 5 milionů eur je velice málo žádáme zde opět o flexibilitu. Takže to byly komentáře ze strany naší stínové zpravodajky, která také bude spolupracovat i s dalšími. Děkuji, říká paní předsedkyně. Pokud už se nikdo další nehlásí o slovo, tak se zase já ještě přihlásím do diskuse. Budu hovořit bulharsky. Chtěla bych říct si, několik věcí. Zpráva, kterou připravuje náš kolega, má velký význam právě pro rozvoj regionů v celé řadě členských států. Ten způsob financování projektů, který podporuje také mm, kulturní dědictví může vést eh, i k podpoře místního cestovního ruchu. Také to tedy může vést i k rozvoji jednotlivých regionů. Jsem tady přesvědčena, že určitě můžeme tímto způsobem dosáhnout té inteligentní specializace jednotlivých regionů. regiony musí připravit strategie, jak chtějí propagovat své kulturní dědictví a jak zároveň chtějí zaručit, že kulturní dědictví bude přístupné, že bude lehce přístupné. Také tam musí být eh, například dostatečné služby, které zpřístupní kulturní dědictví. Souhlasím se zpravodajem v tom, že se nemůžeme omezit pouze na rozpočet 5 nebo 6 milionů. Existuje mnoho projektů, které mají obrovský potenciál, ale potřebují ještě další financování, aby se ty projekty mohly dovést do konce. Někdy je to tak, že kvůli nedostatečnému financování se prostě musíme zastavit někde na půl cesty. Takže je zapotřebí, aby projekty mohly být dobře financovány. Jak je to v Bulharsku? Bulharsko má speciální operační program, kde se také soustředí na rozvoj eh, památek a míst kulturního dědictví. My máme v Bulharsku takových míst desítky. Jsou tam eh, místa, která jsou kvalifikovaná jako kulturní dědictví. A s těmi místy jsou spojená pracovní místa, nebo třeba rozvoj malých eh, podniků, mm, třeba které nabízejí služby pro turisty. A proto je to také důležité i pro rozvoj jednotlivých regionů. Chtěla bych poděkovat zpravodaji Zcela jistě tady budou takové projekty, eh, jako je ten projekt Pompeji, když je pravda, že ten projekt Pompeji je unikátní, takové místo už není v Evropě. Ale myslím si, že každá země by si prostě měla podporovat i třeba drobnější projekty, které ale podpoří regionální ekonomiku. A pokud už se někdo další nehlásí o slovo, tak dávám slovo zástupci Evropské komise. Zástupkyně z GŘ pro vzdělávání a kulturu a také z GŘ Regio. Kdo z vás začne? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem Mary Gallagher, jsem eh, ředitelem z, z oddělení pro operační funkčnost programu z GŘ Regio. Nejprve bych chtěla začít tou lehčí částí Myslím si, že mohu souhlasit téměř se vším, co dnes zde zaznělo. Komise zdůrazňuje důležitost ekonomického růstu a zaměstnanosti, který může plynout právě z kulturního dědictví v celé Evropě. Komise se také soustředí na nový programovací dokument, kde právě posil, potrhává integrovaný přístup k vůči kulturnímu dědictví. A mm, také jsme svědky do různé míry, že v členských státech e, sami členské státy dávají více pozornosti kulturnímu dědictví. Jeden příklad. V tomto měsíci byl předložen nebo schválen jeden nový operační program, bylo to pro Itálii, a na období 2014 až 2020 Eh, je tedy tento projekt a bude se týkat pěti regionů Jižní Itálie. Kulturní dědictví tedy zůstává naprosto zásadní částí politiky soudržnosti na období 2014 až 2020. No a teď se dostanu možná trošku k té ožehavější části dotazů, které vznesly mnozí poslanci. Jedná se o ten prach 5 milionů nebo 10 milionů který se má týkat kulturní a mm, turistické infrastruktury. Vychází to z nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Toto nařízení jasně e, roz, vymezuje rozsah různých projektů, které lze podporovat z EFRR. Životní prostředí, zdraví, podnikání, vzdělávání a tak dále. A pak se tam ale mění E, znění, když se hovoří o vzdělávání a kultuře, protože tam se hovoří o projektech small scale, malé měřítko. No a to je naprosto zásadní, protože small scale, malý rozsah, to se tedy chápe finanční velikostí. Komise si uvědomuje že je důležité, abychom podporovali kulturní infrastrukturu. A e, je tedy opravdu důležité si uvědomit, že se to nejedná pouze těch samotných památek, ale s, tím spojené, s nimi spojené infrastruktury. A proto jsme se rozhodli přejmout spíše flexibilnější přístup, co nejflexibilnější, ale zároveň musíme respektovat to, co je v tom nařízení. Těch pět, ten pětimilionový práh je podle našeho názoru velice velkorysá interpretace toho termínu small scale, drobný. Takže když se podíváme třeba na jiné programy, tak v minulosti, když se o něčem hovořilo, že to jsou, že to jsou malé nebo projekty v drobném měřítku, tak, tak to bylo třeba 250 tisíc eur. Takže když zde máme 5 milionů, tak si myslím, že to je dost velkorysé. A pokud dále se podíváme na konkrétní citace, tak se hovoří no, o infrastruktuře. Víme, že v Evropě jsou projekty, které jsou mnohem většího rozsahu, třeba ten projekt v Pompejích. Hovořili jsme v členských, se členskými státy o programech a při těch diskusích jsme také zdůrazňovali, že se to týká jednotlivých částí infrastruktury. Takže pokud ten, ta jedna část infrastruktury dodržuje, vejde se do toho limitu, tak pak se vlastně mohou ty jednotlivé prvky infrastruktury zabalit do balíčku. A takový přístup si myslím, že uvidíme třeba v případě Pompeji. Jak už jsem tady řekl, pokusili jsme se být co nejflexibilnější, ale máme tam určité limity. Zaujali jsme tento přístup. Nebudu tvrdit, že všechny členské státy byly z tohoto přístupu nadšeni, ale souhlasili s tím. My jsme členským státům řekli, že pokud tam bude nějaký zvláštní případ, nějaký citlivý případ, tak se o tom ještě bude hovořit. Ehm, měli by o tom hovořit s komisí mm, v předstihu a pak se pokusíme najít co nejpřijatelnější řešení. Děkuji. Ještě někdo se chce přihlásit do diskuse? Nebo ještě chce někdo, pardon, ještě chce někdo vystoupit za komisi? Prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Jenom abych doplnil ještě kolega, kolegu. Eh, já jsem velice rád eh, za Eh, velký zájem eh, tohoto výboru o kulturní dědictví. Loni jsme se pustili do integrovaného přístupu, poněvadž nás zajímá dopady na různé části eh, společnosti, na naši identitu a tak dále. A samozřejmě tady je vliv také jiných politik a regionální politika patří k těm nejvýznamnějším. Chtěl jsem eh, eh, jenom aktualizovat, že to, co bylo eh, zmíněno ve sdělení, už je skutečností, zejména ta participatorní zpráva. Také už jednáme s českými zeměmi o tom, jaká by byla nejvhodnější forma. Takže určitě budeme mít příští rok novou sbírku osvědčených postupů, které budeme moci publikovat. Děkuji vám. tak eh, možná eh, bychom tedy eh, mohli dát potom konkrétní otázky těch 5 milionů, je to příspěvek fondu nebo celkový projekt, já vím, že tady prostě u těch malých toho malého rozsahu, tam máme mnoho konkrétních otázek, takže budeme pokračovat. Zatím vám děkuji za debatu a ještě možná závěrečné poznámky pana zpravodaje. Tak jenom pár poznámek. Ono eh, pokračovat v dialogu o flexibilitě při interpretaci článku 3 nařízení, to skutečně je dobrý nápad, jak jsem řekl, pokud se týče těch, toho čísla 5 milionů, eh, čili tady opět eh, si musíme vyjasnit, co to všechno znamená, jestli je to hm, prostě v jakém smyslu je to limit. No a eh, kromě Pompeji je tady ještě řada dalších příkladů. Ono skutečně je třeba říci, že těch 5 milionů eur v tomto kontextu asi nic mu příliš nepomůže. Dobře, Pompeje, to je něco unikátního. A e, musíme myslet také na e, jiná, e, jiné lokality. A já myslím, že tady je třeba zmínit jednu věc. Já jsem tady schválně zmínil Pompeje, poněvadž ty vlastně vzbuzují evropskou pozornost. Čili podstatě nebylo možné Pompeje nezměnit A navíc já jsem Ital, že a jsem z nedaleka. Jinak eh, eh, samozřejmě pokud to se na to podíváme z právního hlediska, tak to není jenom o penězích, to je také o tom, jak je ten projekt řízen. A de facto eh, tam se ty evropské fondy zase tolik nevyužily. Čili Možná by bylo dobré se zamyslet na to metodikou a řízením. Tam, kde je spousta peněz, tak tam je třeba se zamyslet nad tím, jak řídit fondy tak, aby bylo možné propagovat určitou lokalitu. Tady hovoříme o 23 hektarech, které ještě nejsou proskoumané, eh, čili tam těch eh, artefaktů ještě může být spousta k nalezení. No, Eh, samozřejmě, eh, jak si můžou být i menší lokality, větší lokality. Já jsem v žádném případě nechtěl spochybňovat jiné lokality nebo menší lokality. Eh, pokud bychom se pečlivě zaměřili na těch 6 milionů, které jsme vynaložili na tento projekt, tak často vidíte, že ty evropské peníze proudily k malým projektům, ne k velkým. No nicméně soustředíme se na tohleto. Souhlasím, že nejde o pouze ekonomický problém. E, kultura je důležitá pro identitu, prestiž, historii Evropy, kterou musíme propagovat. A vůbec musíme chránit eh, kulturní a historické dědictví. Také k tomu přistupuje digitalizace a spousta dalších věcí eh, tady může do toho vplynout. No, já myslím, že ta atmosféra tady je dobrá, ochota ke spolupráci tady je, takže proč nedat hlavy dohromady. Tak děkuji Jenom připomínám, že pozměňovací návrhy prosím prodávejte do 13. dubna v poledne a hlasovat budeme ve výboru 5. května. Další bod, to je schválení rozhodnutí koordinátorů. Koordinátoři se sešli dnes dopoledne, eh, rozhodnutí jste dostali e-mailem. Jsou zde nějaké námitky? Není tomu tak, takže schvalujeme. Do různého má někdo něco do různého? Nikoli. Tak a poslední bod, to je informace o tom, že naše příští zasedání bude 4. května odpoledne od 15. hodiny do 18.30 a poté 5. května od 9 ráno do 12.30. Takže to je všechno. Já děkuji eh, tlumočníkům za odvenou práci, děkuji tady všem zúčastněným i hostům. Eh, končím zasedání výboru Regi.